Meine sehr verehrten Milé dámy a pánové, já vás vydám na dnešním workshopu o opčním instrumentu ve smluvním právu. Je to workshop výboru Jury a pro náš výbor je to jakousi premiérou, protože my, jakožto Eh, do, jeden z dopadů Lisabonské smlouvy chceme posílit spolupráci s národními parlamenty a proto zde obzvláště srdečně u nás zde vítám celou řadu zástupců národních parlamentů. Jsem opravdu velice potěšen, že se zde dostavilo tolik zástupců národních parlamentů, je jich eh, celkově 26 a budou se účastnit našeho workshopu. Já bych je uvedl podle pořadí, odkud pochází, z jakého členského státu. Jejich je zastoupeno celkem 13 národních parlamentů. Belgie vyslala jeden člen z Národního shromáždění a jednoho člena ze Senátu. Bulharsko vyslalo čtyři členy, eh, z České republiky zde máme jednoho senátora, z Řecka dva členy Národního shromáždění, ze Španělska dva senátory, z Francie dva senátory, z Maďarska máme jednoho člena Národního schromáždění, z Malty zde máme jednoho člena eh, parlamentní komory, z Polska máme jednoho člena parlamentu a dva ze senátu, z Polska z Rumenska máme dva členy parlamentu, jednoho senátora ze Švédska, dva členy parlamentu a z Velké Británie z, máme jednoho člena sněmovny Lordů. A navíc zde máme dva národní parlamenty z Německa, z Itálie a z Dánska, které jsou zastoupeny úředníky. Když se podíváme na průběh dnešního dne, tak vidíme, že zde máme dvě oddělené části workshopu. Jeden je zorganizá, zorganizován kolegem Baldazarem, což je místopředseda našeho výboru a druhý Dajanou Volis. Dajana Volis je bývalou místopředsedkyní a já chci říct, že dnes odpoledne se budeme eh, radit o dalším vývoji dokumentu komise. Dnes odpoledne budeme tedy rozhodovat o této záležitosti a já bych vás poprosil, aby pokud z vaší strany se chcete přihlásit o slovo, tak abyste položili, a mám to zde na stole, ten formulář pomocí kterého se můžete tedy hlásit o slovo. Pokud nám tento papír přinesete zde nahoru, tak potom moderátoři vás vyzvou k tomu, abyste vystoupili. A ještě jedna věc, na konci našeho workshopu budeme mít eh, venku přes, před sálem malé občerstvení, aby se se mohli posílit. A ve 13 30 k nám přijde paní komisařka Redingová, která pohovoří o tomto projektu komise. To jsou tedy informace, které jsem vám chtěl předem sdělit. A nyní bych předal slovo moderátorovi prvního panelu, mému kolegovi a zástupci Rafaelu Baldazarovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všech, pardon, pozdravit všechny účastníky a eh, tedy kolegy z členských eh, národních parlamentů. Samozřejmě vítáme, jejich účast je velice vhodná, vzhledem k tomu, že nyní máme užší vztahy spolupráce které eh, teď se vytváří mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem ve smyslu Lisabonské smlouvy. A téma prvního zasedání eh, je tedy, hm, proč potřebujeme evropské smluvní právo. Jde o to mít tedy hm, pravidla pro možnost harmonizovat různé eh, právní řády tak abychom mohli i pomoci našim hospodářským subjektům a občanům, a mm, bychom uspokojovali jejich požadavky, protože zde je nutné, aby e, ten vnitřní trh lépe fungoval. To je zájmu všech. A já e, mm, si myslím, že je eh, zbytečné zde zdůrazňovat tuto potřebu. O tom budou hovořit eh, naší řečníci. První je Hans Schulz Nelke, eh, který je z, in, z Institutu evropských právních studií Univerzita v Osnabriku a bude hovořit o tom evropském referenčním rámce, rámci což je téma aktuální teď ve světle stávajících debat o evropském smluvním právu. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád představil výsledky briefingového dokumentu, který jsem společ- vypracovala společně s polským kolegou profesorem Frederikem Cole a doktorem Bushem, kolegem z institutu a chci říci již předem, eh, a je to slušnost to říci, že jsem se podílel na probíhající vědecké předchozí práci. Byl jsem koordinátorem vědecké sítě, která pracovala na návrhu společného referenčního rámce a jsem rovněž členem expertní skupiny, která se tomuto tématu věduje nadále a která byla založena Evropskou komisí. Máme zodpovědět celou řadu otázek, ale já si myslím, že ono by to šlo schrnout do takových dvou klíčových výpovědí. Ta první e, říká, co je vlastně ten DCFR, FR, tedy ten společný referenční rámec. A druhá věc, jak vypadají ty různé možnosti obsažené v zelené knize. Takže co je ten společný rámec? Když se podíváte na tu folii, ten slide, tak vidíme, že to je text, máme dva, dvě vydání, jedno velké vydání, 6000 stránek a jedno kapesní vydání. Ten název eh, ve skutečnosti zní Základy definice a modelová pravidla evropského práva soukromého. A vypracován byl, byla tato kniha sítí a já jsem byl koordinátorem této sítě. Uh, byla to síť eh, zejména právníků z celé řady evropských zemí a bylo to vypracováno v letech 2005 až 2009. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky pro podporu evropské vědy. Ovšem celá ta věc vlastně začala již v 80. letech a vzorem byly americké um, práce, takzvané Restatements of American Law Institutes. Uh, Nyní bych poprosil o další slide. A co je tedy ten společný referenční rámec? Není to pouze kniha, ale to celé bylo napsáno proto, aby bylo možné jak si splnit důležité funkce. Já jsem vám tady vypsal ty hlavní. Ta hlavní funkce toho šestisvazkového díla je to poskytovat informace. Je to tedy určitá encyklopedie, kterou můžeme konzultovat, když chceme vědět, jak vypadá právo ve všech členských státech, a to v otázkách eh, smluvního práva a mimo smluvního závazkového práva. Takže to je již velká věc, ale ono je tam obsazeno ještě o něco víc. A je to asi zajímavá věc, zejména pro politické procesy. My jsme toto dílo eh, rozčlenili podle amerického vzoru tak, že každá kapitola, každý článek je opatřen mod- modelovým pravidlem, jakousi modelovou zásadou, modelovou definicí. A toto pravidlo jsme formulovali tak, jak podle naší představy by měl vypadat dobrý evropský základ pro evropskou diskuzi o právních otázkách. My s velkým potěšením zjišťujeme, že toto dílo je zdrojem inspirace jak pro legislativce v členských státech, tak e, v Evropské unii. A vidíme, že soudy často naše dílo, tuto knihu, využívají. V úvodu k této knize jsme vyjádřili, že bychom si dokázali představit, že by pomocí tohoto díla, pokud tedy bude existovat politická vůle, mohli vytvořit obční nástroj, jakýsi stavební materiál, zdroj, něco, z čeho bychom mohli vycházet a vytvořit opční nástroj, zejména v oblasti smluvního práva. Já bych tomu chtěl ještě říci, dodat, čím tento text není. Tato, tento text, tato kniha není politickým návrhem pro evropský občanský zákonník, který by obst odstraňoval občanské zákonníky členských států. Samozřejmě eh, nalezneme názory eh, různých osob, které by byly pro, ale naše vědecká skupina eh, prostě mm, se jaksi nepropracovala k takovému, tomu, na, takovému to názoru, protože velká část naší skupiny byla vůči um, něčemu takovému skeptická. Takže opravdu chci zopakovat, že naše dílo není jakýmsi vědeckým pledoje pro evropský občanský zákonník. Naše dílo je vědecké dílo, je to jakási encyklopedie, referenční dílo a my jsme ho vytvořili proto, že chceme, aby to bylo užitečné zejména pro vytvoření občního nástroje. Poprosil bych o další slide. Pokud se podíváme na eh, naše dílo pozorněji, tak zjišťujeme, že každá kapitola, každý článek má tři různé druhy textu. Vždy zde máme článek, pak k tomu máme komentáře a pak k tomu máme poznámky. V tom vlastním článku je, jak vždy, modelové pravidlo. Například, kdy je třeba plnit, nebo kdy eh, je smlouva uzavřená. Toto modelové pravidlo je buď, alespoň tak jsme to chtěli, když jsme to sestavovali, jakési obecné pravidlo. To znamená, že jsme byli toho názoru, že tak toto platí ve většině členských států. Jenomže ono to tak nevždy je. Prostě někdy se nepodaří nalézt společné pravidlo, které platí ve všech členských státech a pro tento případ jsme vypracovali jakési nejlepší pravidlo. Podle našeho názoru je to pravidlo, který je nejlépe vyjadřuje jakýsi evropský mainstream a které je nejspíše akceptovatelné. Cílem těchto pravidel v návrhu společné referenční rámce je to, abychom měli jakýsi výchozí bod pro informace o právních řádech veškerých členských států. Takže člověk opravdu, pokud potřebuje informaci, může se na to tedy podívat. Zjistí například, kdy je smlouva uzavřena, potom se podívá na komentáře, tam je třeba, tam jsou například jistě příklady. A v těch poznámkách máme potom informaci o tom, jak k této otázce přistupuje většina členských států nebo všechny členské státy. Takže to by byla jakási mikrostruktura našeho díla a když se podíváme na další slide, tak zjišťujeme, jaký je obsah DCFR. DCFR má 10 jednotlivých knih, já jsem z toho vytvořil takovou zjednodušenou tabulku. Kniha jedna jsou obecné zásady, má pouze deset článků, ty jsou velice krátké. Kniha dvě se věnuje smlouvám, kniha tři se věnuje závazkovým vztahům a když se na to podíváte, tak ty tři knihy dohromady mají pouze 150 článků. Kniha čtyři se věnuje zvláštním smlouvám, například kupní smlouvy, či smlouvy o službách. Kniha 5 až 7 se věnuje mimo smluvním závazkovým stavům a knihy 8 až 10 se věnují věcnému právu, zejména právu k věcem movitým. A byla mi kladena otázka, jakému, jaké části se věnovala expertní skupina, která byla jmenovaná Evropskou komisí. A chci říci, že v podstatě eh, máme zde pouze výtahy z prvních tří knih a z knihy čtyři. Tam se tedy jedná o kupní smlouvu. Takže hovoříme o eh, asi 100 článcích, které pravděpodobně ani nebudeme všechny potřebovat. Já si myslím, že ten výsledek bude mnohem méně než těchto 300 článků. A nyní na závěr několik poznámek, které se týkají sedmi různých možností, které Evropská komise schrnula ve své zelené knize a tímto způsobem je předložila veřejnosti k diskuzi. Tyto obce jsou velice různé a naše odpověď na to byla velice diferenciovaná. Pokud se na to chcete podívat, tak máte ve písemném znění tabulku, kde hodnotíme jednotlivé možnosti pomocí hvězdičkového systému. Já to tady nemohu do detailů vysvětlovat, takže to jen tak na udělám takový nárys. Když se na to podíváte, na ty jednotlivé možnosti, tak vidíme, že zde máme velice jasnou hranici mezi prvními čtyři možnostmi a posledními třemi možnostmi. Ty první čtyři možnosti jsou mnohem méně invazivní, mnohem méně zasahují do právního řádu členských států. V podstatě jsou to možnosti, které postihují pouze evropskou úroveň. Ty poslední tři možnosti eh, by velice silně zasáhly do, evropsk- do právního řádu jednotlivých členských států. Takže samozřejmě, pokud je zde vidět, jaký je tendence k těm méně invazivním. My jsme řekli, že nástroj, tedy obce 4, je to ten obční instrument, v podstatě v sobě zahrnuje i obci 1, 2, 2 a 3. Takže pokud obce čtyři nezvolíme, tak bychom se k ní stejně dostali nějakým způsobem. A další věc, eh, hodnocení zda obční instrument je správný či ne, nemůžeme zatím dát, protože to závisí na konkrétním obsahu toho občního instrumentu a na oblasti jeho působnosti. Obční instrument má smysl zejména v tom případě, když se oblast působnosti bude vztahovat na jednotný vnitřní trh. A pokud se podíváme na ten společně referenční rámec, tak vidíme, že nejvíce se to týká vnitřního trhu v oblasti e-commerce, elektronického obchodování. Takže v podstatě já bych tedy navrhl, že ta oblast působnosti by se nejdříve měla omazit právě na elektronicky uzavřené smlouvy, tedy na e-commerce a potom, ale mělo by to platit eh, nejenom pro vnitrostrátní smlouvy, ale také pro přeshraniční smlouvy. To by mělo výhodu v tom smyslu, že bychom se přesně zaměřili na sektor trhu, kde můžeme očekávat největší výnosy pro vnitřní trh. Další věc. Dobře víme, že je třeba to navázat na vnitrostátní právní řády. A pokud se opční instrument prosadí, tak eh, pro některé země to bude znamenat to, že úroveň ochrany spotřebitele či úroveň ochrany malých a středních podniků se tím sníží. Takže je třeba eh, pečlivě proskoumat, kterých oblastí se to bude týkat. Není možné, aby zde došlo k rozsáhlému snížení úrovně ochrany spotřebitelů, protože opční instrument by tak byl velice neatraktivní a evropská legislativa sama osobně by byla velice neatraktivní, spotřebitelé by ji nedůvěřovali a to by nemělo smysl. Takže mnohé hovoří proto, samozřejmě to bude výsledek politického rozhodnutí, aby pokud to zavedeme, tak aby výsledkem byla vysoká míra ochrany spotřebitele. Další věc, opční instrument samozřejmě musí být harmonizován se směrnicí o právech spotřebitelů. To je jasné, to vyplývá samo o sobě. Ono někdy se to představuje jako alternativy, buď směrnice o právech spotřebitele nebo opční instrument, ale to není správný přístup, protože ne všichni si zvolí ten opční nástroj. Takže proto je velice důležité, aby se to napojilo, navázalo na tu směrnici a aby to bylo dobře koordinováno. A nyní obce 6 a 7, k tomu jsem se již v podstatě vyjádřil. Momentálně si myslím, že nemáme ani pravomoc, ani potřebu tak silně zasahovat do právních řádů členských států. A na závěr, obsní instrument má smysl pouze v tom případě, kdy všichni, kteří ho budou používat, ho budou pocitovat jako obohacení, jako zisk a ne jako ztrátu. Pokud to bude pro někoho znamenat ztrátu, buď ztrátu na národní autonomie, či ztrátu ochrany spotřebitele, tak to bude již eh, od počátku krok špatným směrem. Chybný krok. Takže z toho relativně jasně vyplývá, že pokud se podaří um, z politického hlediska byt rozhodnout o tom občním instrumentu a prosadit ho, tak si myslím, že to bude něco, co by mohlo být jakožto možnost volby atraktivní pro podniky. A tím se více upozorní na evropské možnosti. A podniky budou mít možnosti pomocí takového toho eh, nástroje sami sebe ukazovat v jakémsi moderním světle, že to jsou podniky progresivní, které jsou ochotní používat takovéhoto mezinárodního nástroje, který potom bude zajišťovat vysokou úroveň ochranu. Já si myslím, že pokud vytvoříme opční instrument, tak podnikatele budou mít možnost pomocí jakési, jakéhosi quality label, značky kvality, vyjádřit to, že jsou proevropské. A zejména zákazníci těchto podniků eh, potom pravděpodobně budou mít, se, budou mít více důvěry. Já si myslím, že by to bylo dobré pro vytváření evropské identity, zejména v oblastech, jako je elektronické obchodování. A myslím si, že by to byla velká podpora pro jednotný vnitřní trh. A děkuji vám za pozornost. Děkuji panu doktorovi. Šulte Nelkemu. Já si myslím, že jeho příspěvek byl velice zajímavý vzhledem k obsahu a významu tohoto společného referenčního rámce a mm, té možnosti využívat ty různé alternativy a to především e, e, e, s ohledem tedy na možnost použití toho nepovinného fakultativního nástroje. A mm, já myslím, že určitě to bude dobrý podklad pro následující diskuzi. Další téma to je smluvní právo v Evropské unii a jaké nástroje bychom měli pro přeshraniční transakce. E, vyslechneme si názor průmyslu, tedy e, podnikatelů. Máme zde paní Lenu Linajma, která je ředitelkou právního oddělení na centrálním, tedy na ústředí obchodní komory ve Finsku. Prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem velice potěšena a zároveň je to pro mě čest, že jste mě pozvali, abych vám řekla, jaké jsou názory podnikatelů na toto zajímavé téma, tedy evropské smluvní právo. Doufám, že budu moci i eh, vám eh, říci, že jsme velice zklamáni, když vidíme ten malý objem přes hraničních transakcí i přes ty všechny nové moderní technologie. A především pokud jde o B2C, o transakce s fyzickými osobami. Důvod tohoto je, že Nyní máme 27 různých právních řádů eh, v oblasti smluvního práva a především ochrany spotřebitele. Problém Eh, nastává především na straně malých středních podniků, především pokud eh, působí nezávisle, ne v nějakém řetězci. A většinou takovéto podniky eh, nemají ani administrativní zdroje a téměř nikdy nemají žádné právní oddělení vlastní. Samozřejmě mají určité základní znalosti o domácím právním řádu, ale velice často nevědí vůbec to, že eh, vlastně neexistuje nějaké evropské smluvní právo. Oni si myslí, že smluvní právo a ochrana spotřebitele, že jsou harmonizovány, že to je na stejné úrovni ve všech členských státech a potom je to pro ně šok, když zjistí, že to je jinak což vede ke skutečnosti, že řada podniků nechce ani podnikat přes hranice, když zjistí, že by museli eh, zjistit, jak fungují ty různé režimy ve všech 27 státech a především některé z členských států eh, eh, vlastně i tu svoji ochranu spotřebitele skutečně Ehm, dostali na mm, velice vysokou úroveň. Naše ústřední obchodní komora tedy provedla takovou sondáž u našich členů a ptali jsme se jich, proč, jak ehm, naráží na ty problémy. V čem si myslí, že je hlavní problém při přeshraničním obchodování? A většina respondentů odpověděla, že eh, ty eh, různé normy, předpisy E, e, v různých členských státech, které se liší, vedou k právní nejistotě a navyšují náklady a proto, e, proto naráží na ty problémy s přeshraničním obchodováním. A také i zmínili i tu otázku třeba těch možných sporů, které jim hrozí v těch státech, kde je vysoká ochrana spotřebitele a když Eh, ta logistika to pro ně nebyl takový problém. Problém byly ty rozdíly v právních eh, úpravách. Takže to chci zdůraznit. To je, proto toto dnešní téma je tak důležité. Sondáž ve Finsku eh, i byla součástí toho, co prováděla Evropská organizace obchodních komor Eurochamber a tyto údaje poza, pořád ještě se schromažďují a máme asi e, do, prozatím 120 tisíc odpovědí. A ty odpovědi de facto jsou stejné. Půl, polovina, více než polovina respondentů má za to, že největší problém při přeshraničním obchodování jsou rozdíly v právních řádech. Proto musíme vzít vážně toto úsilí e, usnadnit jim situaci. A teď, pokud je o ty finské respondenty, tak více než polovina našich respondentů má za to, že harmonizace a zjednodušení ochrany spotřebitele a příslušných předpisů umožní podnikům zvýšit objemy obchodu v jiných zemích. Jak jsem již řekla, máme 27 různých právních režimů ochrany spotřebitele v Evropské unii a to je i eh, eh, to znamená, že to vede k velkému eh, zmatení. Třeba díleři z automobily ve Finsku si stěžují, že třeba právě proto, mm, že třeba ve Finsku my máme časově omezenou odpovědnost ale u nás to není dva roky, jako je to ve směrnici, takže když třeba je problém s autem, je to tedy problém vada, která se ukáže dva roky po prodeji, tak potom e, ten dealer on, skontaktuje toho výrobce třeba v Německu nebo ve Francii a ten řekne, no o čem tady mluvíte? <laughs> Dva roky už uplynuly, dva roky záruky uplynuly, to není náš problém. Mm, mm, a za to již neodpovídáme tedy. To vede tedy k faktu, že ten dealer potom také je poškozován takovouto situací a situace navíc je nejasná. Proto je třeba, abychom s tím něco udělali. A samozřejmě nyní je zde snaha zharmonizovat směrnice, spotřebitelské směrnice v Evropě. Zdá se, že to je těžký úkol, ale dospět až k plné harmonizaci také. Ale samozřejmě eh, i zde my mm, se snažíme o maximální harmonizaci, to je pravda, ale a jsou asi určitě nutné určité odchylky, ale tyto odchylky by neměly se týkat třeba eh, prokazování eh, eh, období, tedy časových lhůt na záruky nebo práva na odstoupení od smlouvy a podobně. Takže mm, já si Eh, nemyslím, že pokud by byly zakotveny výjimky v takovýchto důležitých oblastech, tak asi by to neposloužilo harmonizaci ochrany spotřebitele. Dále, eh, teď ten fakultativní nástroj pro evropské smluvní právo. Plně eh, harmonizované smluvní právo, to je asi nereálný cíl, ale vytvořit takový nepovinný fakultativní nástroj, to může být správná odpověď. Je však důležité, aby tento nástroj nezůstal eh, čistě na papíře, poněvadž musí eh, být prakticky použitelný pro podniky. Nemůže být pouze eh, akademickou, teoretickou záležitostí. Máme tedy otázku za jakých podmínek budou podniky akceptovat tento nástroj, eh, protože úspěch tohoto nástroje právě bude záviset na tom, do jaké míry podniky ho budou používat. A i důlež, asi i ty eh, asociace eh, spotřebitelů možná k tomu budou laxní, to uslyšíme později. Ale každopádně podniky zde budou asi dát klíčovou roli při rozhodování zdali je to pro ně vhodný nástroj, který si zvolí nebo ne. A které jsou ty faktory, které budou ovlivňovat je, jejich rozhodování. Za prvé předvídatelnost. Právníci, advokáti, kteří budou rozhodovat o tom, jaké aplikovat eh, smluvní právo, tak ty jsou velice konzervativní většinou, ano potom při prodeji je potřeba také předvídatelnost. To znamená, když někdo uzavře kupní smlouvu, tak musí mít jistotu, že ta smlouva je platná. Nemůže tam zůstat nějaká nejistota hm, v té transakci, v tom obchodě. A jak tedy ten fakultativní nástroj eh, bude dostatečně předvídatelný pro podniky? Za prvé musí být jasný, to znamená znění musí být tak jasné, přímočaré, že všechny smluvní strany všude v Evropě pochopí eh, význam toho nástroje. A také bych eh, nechtěla tam využívat ty křížové reference, protože pokud by tam se použili, tak ten text, eh, to znění by se zkomplikovalo. Dále, jeden z problémů hm, předvídatelnosti, alespoň na začátku, bude, že zde nebude žádná judikatura vlastně E, žádná soudní praxe. E, když třeba máme nějaký spor, který řeší soud podle národního práva, tak většinou můžeme předvídat výsledek, máme nějakou představu. Ale když máme nějaký nový nástroj, a, a kde zatím nemáme žádnou judikaturu, která by se týkala výkladu tohoto nástroje, tak kdo na sebe vezme to riziko jít do takového sporu, když neví, jak to soud bude vykládat. To je problém, tedy nedostatečná soudní praxe. Uh, a než se zavede nějaká judikatura, kdo bude ten fakultativní nástroj využívat. Samozřejmě, proto musí to změní, ta ustanovení musí být velice jasná, jasný výklad, tak aby podniky mohly ten nástroj používat i bez toho, že by existovala nějaká zavedená judikatura. Také předvídatelnost znamená mít určitou míru eh, ucelenosti eh, pravidel, eh, protože pokud tam budou nějaká vakua, tak to znamená, že když tam bude nějaké vakuum, tak potom se bude muset tam na to aplikovat národní právo. A to jsme opět na začátku. Budeme zde mít 27 národních použitelných právních řádů. To nejde. Je třeba, aby ta pravidla byla co nejvíce kompletní, tak, abychom se vyhnuli riziku, že by se na něco muselo vztahovat národní právo. A další otázka, kterou je třeba zvážit, když někdo chce aplikovat tento nástroj, tak bude asi eh, zvažovat, eh, jak eh, to bude s těmi pravidly B2C, B2B a C2C. Zdali vůbec všechna ta pravidla bude moc možné vtělit do jednoho nástroje, protože hm, potom nepůjde o žádnou ochranu spotřebitele, když ty transakce budou probíhat mezi velkými nadnárodními firmami, třeba jenom mezi velkými podniky. E, takový příklad vám dám. Třeba ten eh, návrh referenčního rámce obsahuje kapitolu o nevyžádaných eh, výrobcích zboží či službách a zde se říká, že nevznikne žádná smlouva, eh, pokud ten spotřebitel dostane mu dodáno nevyžádané zboží či služba. Ano, ale když si to vyložíme tak, že by to znamenalo, že pokud je to podnik, tedy právnická osoba, která nedostane vyžádané zboží, tak ta smlouva bude platná, bude závazná? Já si myslím, že ne. A eh, eh, to je příklad, který doufám jasně nám ukazuje, jak je těžké zde do jednoho předpisu smíchat eh, obecné smluvní právo a spotřebitelské právo, protože některá eh, pravidla se budou týkat B2C, tedy transakcí mezi podniky a spotřebiteli a eh, potom, jaká tedy pravidla budou se týkat smluvních stavů mezi pouze mezi podniky, jak to oddělit. Samozřejmě ty vztahy mezi podniky jsou velice heterogenní a třeba když eh, Eh, a nelze tedy vždycky dedukovat, že ten, kdo použije tu vzorovou standardní smlouvu, že to je ta silnější eh, strana. Ne, většinou eh, je třeba si uvědomit, že to závisí na sofistikovanosti té firmy. Ta hm, třeba tedy pochopí lépe ty podmínky té standardní smlouvy, která je předložena, ale malý spotřebitel ne. Kromě těch problémů, které jsem zmínila, a já nechci říkat, že to je úkol zcela nemožný. Tak kromě toho, zde je, je další otázka, do jakého detailu by eh, měl jít mm, eh, ten text, eh, protože to bude ovlivňovat potom výklad na straně soudu. Samozřejmě vidíme, že ta ustanovení jsou dost detailní, což třeba, eh, což třeba není tak běžné ve skandinávských zemích, ale v jiných jurisdikcích ano. U nás Většinou máme obecnější předpisy, které potom podléhají výkladu, soudnímu výkladu a používají se tedy tam obecné formulace. My nejsme zvyklí na eh, velice eh, detailní ustanovení. Takže teď je to otázka nalézt hodný kompromis, eh, do jakého detailu až v, tom, v těch ustanoveních jít. A nakonec, pokud nalezneme řešení, budeme mít Eh, dobrý předpis, tak musíme potom propagovat jeho používání, protože podniky a jejich právníci budou muset být informováni o tomto nástroji, jinak by ho nemohli používat. A eh, samozřejmě advokátní komory, komory právníků a různá združení podnikatelů a tak dále eh, budou mít tomto svoji roli, i když asi z začátku budou laxní k tomuto nástroji. Proto musíme na to vyčlenit určité zdroje, vydávat eh, informační materiál, dělat osvětu, vysvětlovat, eh, v čem je eh, dobrý ten nástroj, ale to nestačí, nemůže to být pouze marketingový materiál, propagační materiál, ale musíme skutečně vysvětlovat obsah tohoto fakultativního nástroje, a e, včetně toho, že tam musíme dát určitý komentář, včetně možných otázek a odpovědí, tak aby podniky mohly se e, fundovaně rozhodnout, zdali ten nástroj při svých transakcích budou používat či nikoliv. Dále chci zdůraznit, že hm, tvorba tohoto propagačního materiálu, to asi by nemělo být pouze na bedrech autorů. Já sice plně respektuju pana profesora Hance Schultenelkeho, jeho kolegy, ale my musíme nalézt spíš eh, takové znění, které bude uchopitelné, pochopitelné pro podniky a také ty brožury eh, musí být sepsány neutrálním jazykem, tak eh, aby podniky i právníci, kteří to budou číst, aby je to motivovalo k použití toho nástroje jak jsem řekla, obchod, eh, přeshraniční obchod není uspokojivý, víme, je to kvůli rozličným situacím v našich členských státech, tudíž potřebujeme větší harmonizaci, především v bezpotřebitelském právu a eh, doufejme, že tento fakultativní nástroj bude jednou z odpovědí, ale samozřejmě všichni se budeme muset snažit, aby ten nástroj byl jasně předvídatelný, by byl jasný a abychom eh, eh, zajistili jeho široké použití tím, že budeme dělat osvětu o tomto nástroji. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce, paní přednášející za velice vyčerpávající eh, přehled těch problémů a potíží, které nastávají ve smluvních vztazích v Evropské unii. Mm, ano, určitě e, e, to je důležité si všechno uvědomit, protože to ovlivňuje vývoj e, našeho vnitřního trhu a zatím vztahy mezi našimi subjekty mají své limitace, což znamená limitaci pro naši ekonomiku, protože to je překážkou pro větší expanzi Eh, naší ekonomiky. A vy jste velice specificky poukázala na eh, jednak ta rizika, ale i na ty příležitosti a na to, jak případně rozvíjet tento nástroj. V každém případě na závěr jste vyjádřila určitý optimismus, což nás všechny uklidnilo a můžeme tedy s jistotou pokračovat v našem jednání. A nyní dám slovo paní Živa Drol Novakové eh, ze slovinské spotřebitelské organizace, která nám řekne, eh, jaký je názor další důležité kategorie, což jsou evropští spotřebitelé. Spoštovani predsedujoči, spoštovani udeleženci, še posebej člani Evropskega parlamenta in eh, člani nacionalnih parlamentov právo. Vážení zástupci Evropského parlamentu a národních parlamentů, evropské právo a spotřebitelské právo se vyvíjí v Evropské unii již po dlouhou dobu. Proč máme zvláštní pravidla pro spotřebitelské právo? Samozřejmě, že je důležité, abychom měli správné smlouvy mezi poskytovateli a spotřebiteli, aby pro eh, tyto smlouvy byly odpovídající úpravy. Cílem je, abychom měli minimální společná pravidla. Nezávisle na tom, kde si mm, spotřebitel nakoupí zboží, či podnikatel zboží prodá. Jde o to, abychom měli společnou úpravu, na kterou se budou moci všichni spolehnout. Tato minimální pravidla a minimální harmonizace znamená, že evropský zákonodárce i nadále připouští flexibilitu. A tu flexibilitu vlastně má národní zákonodárce ve svých rukou může tak upravovat národní trh trh. Může tedy evropské zákonodárství přizpůsobovat eh, poměrům na národním trhu. Samozřejmě je zde otázka přeshraničních obchodních transakcí, které většinou eh, pro podniky vedou ke zvýšeným nákladům a také spotřebitelé nemají odpovídající důvěru v tyto transakce. Proto je prioritou to, aby jsme měli evropskou úpravu, těchto pravidel. Plná harmonizace spotřebitelského práva by vedla k tomu, že se náklady sníží a přeshraniční obchodní transakce se usnadní. Ovšem, totální plná harmonizace je věc, která eh, není tak zcela jistá. Když se podíváme na data Eurobarometru, tak zjišťujeme, že poskytovatelé podniky nejsou toho názoru, že je pro ně důležité to, aby měli ve všech 27 členských státech stejná pravidla. A oni nejsou toho názoru, že je nutně třeba vytvořit takovéto, eh, to úpravu, takovou to harmonizaci pro to, aby mohli prodávat více zboží. Ovšem na druhé straně zde máme spotřebitele, organizace spotřebitelů, kteří dobře vědí, že neustále mají problémy s tím, když chtějí informovat spotřebitele o tom, jak přesně vypadají podmínky přeshraničních obchodních transakcí a tyto organizace si kladou otázku, proč neexistuje lepší evropská harmonizace. Často se jedná ovšem nejenom o bariéry právní, ale třeba i o bariéry jazykové. Pak zde máme otázku dodatečních nákladů u služeb, u náhradních dílů a tak dále. Takže v podstatě Často existují spotřebitelé, které raději nakupují ve svých lokálních kamenných obchodech, kde se můžou přesně prohlédnout své zboží a také se ujistit o jeho kvalitě. V případě elektrické, elektronického obchodování je třeba konstatovat, že jedním z důvodů pro to, že se e-commerce tak málo využívá, je to, že spotřebitelé se obávají toho, že dojde k zneužití jejich osobních údajů. Či například se to týká eh, kreditních kart, obávají se toho, že se někdo zmocní čísla jejich kreditní karty a potom kreditní kartu zneužije. Spotřebitelé v, přehra- v pohraničních oblastech jsou v jiné situaci. Ti nakupují v sousední zemi relativně často, a to zejména proto, že velice často ovládají jazyk sousední země a vědí, že pokud dojde k nějakým problémům, tak budou schopni prosadit svá práva. Organizace spotřebitelů mají rovněž eh, zkušenost v tom smyslu, že velkou překážkou pro přeshraniční obchodní transakce a vnitřní trh je nedostatek dobrého systému pro řešení problémů spotřebitelů a také pro objasňování právních otázek. Pokud mají spotřebitelé pocit a cítí, že dochází k porušování jejich práv a že svá práva nemohou prosadit, tak samozřejmě si nejsou jistí a není to pro ně dobrá situace. Tu, tento problém zjišťujeme právě v oblasti e-commerce. A proto my spotřebitelské organizace chceme říci zejména to, že pro další posílení vnitřního trhu je velice nutné, abychom nalezli odpovídající úpravy pro posílení práv spotřebitelů a účinné úpravy proto, aby spotřebitelé mohli prosadit svá práva, pokud budou mít nějaké problémy s nakoupeným zbožím. Tímto způsobem bude lépe fungovat vnitřní trh i elektronické obchodování. Evropská komise se snaží o odstraňování překážek na vnitřní trhu. A e, v tomto smyslu vypracovává směrnici, která se toho bude týkat. Jde o to dále rozvíjet práva spotřebitelů. Evropská komise předložila odpovídající návrh, který je nyní v prvním člení v parlamentu a ten ukazuje, ten bohužel již byl kritizován ze strany spotřebitelských organizací. Celá věc je problematická a pomocí směrnice by mohlo dojít tomu, že se sníží bezpečnost eh, právní jistota spotřebitelů. Existují zcela jasné konkrétní případy, například v slovinském zákonodárství. Zásady plného harmonizování by znamenaly, že se odstraní možnost flexibilně rozhodovat v národních parlamentech. Tedy národní zákonodárci, kteří jsou jinak schopni reagovat na problémy na vlastním trhu, by tuto možnost rychlé reakce neměli a tímto způsobem by se zabránilo tomu dobrému fungování národních trhů. Takže by to bylo něco, co by mělo přímý dopad na spotřebitele. Chci tedy říci, že tato směrnice snižuje úroveň ochrany spotřebitele a proto spotřebitelské organizace apelují na evropské instituce, aby celou věc znovu zvážili a aby zavedli minimální harmonizaci. Je nezbytně nutné dobře chránit spotřebitele. A je důležité, aby směrnice byla nástrojem, který, který zohlední práva spotřebitelů a potřeby vnitřního trhu. Pokud k tomu takto dojde, tak budou spotřebitelé spokojení, ať již nakupují na vnitrostátním trhu či na trhu sousední země nebo někde v nějakém jiném evropském státu. Proto vítáme rozhodnutí výboru pro obchod a měnové záležitosti, který se rozhodl pro minimální harmonizaci, která se bude vztahovat i na nemateriální hodnoty a obsahy. Druhé obatření Evropské komise je zelená kniha o evropském smluvním právu a vytvoření skupiny odborníků, která dostala za úkol předkládat návrhy, jak má vypadat ta právní úprava a jak, jak velký obsah by měla být. Jaký obsah by měl být tento právní akt a na co vše by se měl vztahovat. Ty diskuze o tomto tématu stále probíhají, ale již vidíme, že Evropská komise je toho názoru, že obční fakultativní právní akt by byl výhodnějším řešením. Excuse me, can you give me a next slide, please? Poprosila bych o další slide. Používání fakultativního občního nástroje, které vypadá na první pohled velice dobře, protože spotřebitel bychom, bych si mohl zvolit buď fakultativní obční nástroj, či vnitrostátní legislativu. Ovšem, ono se to pojí s celou řadou obav a otázek. Ze zkušeností, které máme jakožto organizace na ochranu spotřebitele, a které vyplynuly z naší každodenní práce, zjišťujeme, že pro spotřebitele to není realistická obce. On spotřebitel v podstatě si nemůže zvolit, jaké právo se bude uplatňovat. Spotřebitel má pouze zvolbu v tom smyslu, zda podepíše smlouvu či ne. A nemůžeme očekávat, od spotřebitele, že on bude vědom, schopen si jaksi vědomně zvolit mezi jedním či druhým právním systémem. Protože spotřebitel přeci není schopný proskoumat dva různé právní režimy a zjistit, která, který právní režim je v něj, pro něj v konkrétní situaci výhodnější. Takže takováto věc by mohla vést k tomu, že vlastně to povede k celé řadě nevýhod. A otázkou je, pokud člověk si může zvolit právní režim, zda bude i nadále zajištěna odpovídající ochrana spotřebitele. Používání fakultativního nástroje by mohlo vést i k tomu, že bude docházet k problémům na vnitrostátní úrovni. Momentálně Existuje flexibilita, flexibilita, která je naprosto nezbytná pro ochranu spotřebitele. Národní zákonodárce může pružně reagovat na problémy na trhu a rychle reagovat. Může tímto způsobem opravdu um, se postarat o to, aby spotřebitel nebyl poškozován. Další slide, prosím. spotřebitelské organizace nejsou proti změnám. Um, but... Uh, Jak jsem mi říkala, spotřebitelské organizace nejsou proti změnám. My změny dokonce podporujeme, ale eh, Máme obavy v tom smyslu, že zjišťujeme, že v Evropě neexistuje žádná jasná vize a strategie pro ochranu spotřebitele v budoucnosti a pro legislativu, která se bude týkat ochrany spotřebitele. Je třeba si jasně zvážit, jaké překážky je třeba odstranit. Je třeba zvážit, co může být přidanou hodnotou pro spotřebitele. A zdá odpovídajícím způsobem zohledňujeme potřeby spotřebitelů. Řešení nesmějí spočív, nesmějí být přijata narychlo, protože si musíme uvědomit, že spotřebitelé vždy hledí na užitek politických rozhodnutí na evropské úrovni z úhle pohledu který je jasný. Oni si říkají, jaký užitek pro nás přináší evropská rozhodnutí. Dnešní doba není lehká pro spotřebitele. Evropská politika má přímé dopady na evropské spotřebitele. Oni to opravdu cítí velice přímo, protože eh, tato rozhodnutí jasně ovlivňují jejich životy a proto je pro spotřebitele tato záležitost opravdu velmi důležitá. Děkuji paní Novak, která jasně řekla mínění spotřebitelů, pokud je o tento nástroj. Eh, a mm, váš příspěvek jasně naznačil, jaké jsou ty limitace eh, pro třeba elektronické obchodování mezi členskými státy. Evropská unie eh, v podstatě mm, mm, pouze eh, v 7% mm, má ty přeshraniční obchody právě proto, že spotřebitelé se bojí a bojí jít do těchto transakcí, transakcí a proto je třeba zrušit eh, tyto překážky a problémy. A nyní mm, eh, mm, se podíváme na to, jak to vypadá eh, v každodenní praxi. Mm, proč je problematické to, že nemáme společné pravidla a uslyšíme tedy si Eh, uslyšíme teď eh, soudce eh, krajského soudu ze Stuttgartu, který nám řekne, na jaké problémy on nachází, naráží ve své soudní praxi. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat Evropskému parlamentu za pozvání a za příležitost přednést některé myšlenky o tom, jak vytvoření nástroje evropského smluvního práva by usnadnil přeshraniční transakce. V první části prezentace chci zmínit některé překážky, které vnímám jako relevantní. V druhé části se budu věnovat tomu, jaké kvality, jaké aspekty by pro mě jako pro soudce mělo evropské slumluvní právo mít. Soud se vloží do celé věci, pokud jedna strana neplní smlouvu a druhá strana chce její plnění vymáhat, nebo pokud podá žalobu za očkodnění při rozhodování v takových věcech musí soudce především aplikovat pravidla stanovená ve smlouvě a teprve v druhém řádě, řádu aplikovat eh, implicitní eh, pravidla ehm, vzhledem k tomu, že někdy smluvy, smlouvy nabízí možnost mnohačetného výkladu, eh, právě toto dává často vznik soudním sporům. Já zmíním několik věcí, které vedly k takovému soudnímu sporu. Jazyková bariéra. Eh, v řadě případů se setkáváme s dokumenty v různém jazyce. Problém není jenom tyto dokumenty v cizím jazyce přečíst a porozumět jim, ale také je zakomponovat do eh, případného eh, právního řízení. Znamená to, že takové dokumenty musí být přeloženy a u soudního jednání musí být přítomen soudní tlumočník. I pokud bude stanoven společný jazyk řízení bude i nadále jazyková bariéra aktuální. Tato možnost překlad tlumočení samozřejmě dává větší možnosti z hlediska cizích jazyků. Dále je možné vytvářet koncepce tak, které by umožnily právní komunikaci mezi jurisdikcemi členských států. Přístup eh, k zahraničnímu právu. Vzniká procesní eh, problém, pokud je nutné v rozhodnutí věci Ehm, ehm, aplikovat zahraniční právo. Soudce často nebude mít dostatečnou znalost tohoto práva. Proto i při drobnějších záležitostech je důležité získat právní stanovisko, které je nákladné a samozřejmě časově náročné. Ehm, pokud by e, bylo možné aplikovat jenom domácí právo, nebude nutná taková expertíza a tím by se rychlost samozřejmě zvýšila porozumět cizí právní kultuře. To také představuje poměrně zásadní překážku v soudních řízeních, tedy Eh, různé právní kultury jednotlivých smluvních stran. Interpretace smlouvy musí brát v úvahu záměry smluvních stran, může být náročné zjistit záměry cizí strany, pokud jde o některé aspekty smlouvy. Existence smluvního ujednání neznamená, že smluvní strany tomuto ujednání rozumí stejně. Vytvoření evropského nástroje pro smluvní právo by právě zvýšila porozumění eh, právní kultury eh, i eh, v jednotlivých členských státech, protože by existoval společný základ vztah s dalšími oblastmi. Základní obtíží eh, ve vytváření nástroje Evropského smluvního práva by bylo, jak jej propojit s dalšími právními oblastmi. Právník, který bude sepisovat takovou přeshraniční smlouvu, musí brát v úvahu možnost soudního sporu a také pravidel pro poskytování důkazu, eh, které bude používat příslušný soud. A dále interakce Eh, s majetkovým právem. Pokud se zboží přesouvá přes hranice státu, může, vz, mohou vzniknout nepředvídatelné eh, spory z hlediska vlastnictví a právo eh, titulu k majetku. V této souvislosti také procesní právo a právo majetkové by nemělo bránit v interpretaci Ehm, protože ehm, e, se tím nijak neomezuje právo členských států, které ehm, se soudí. V každém případě by právo EU v této oblasti mělo být kompatibilní. Hospodářská dominance jedné strany. To je e, často se objevující problém, že by jedna strana mohla e, dominovat nad stranou druhou a to nejenom e, mezi spotřebiteli, ale také v transakcích mezi podniky. U přeshraničních transakcí bývá tento problém ještě zásadnější než u transakcí nitrostátní, protože druhá strana nemusí být seznámena s rozhodným právem a nemusí rozumět implikacím určitého rozhodnutí. Dále dominující strana Eh, se bude vždycky snažit zjistit jakožto svoji jurisdikci právě eh, v zemi, kde eh, právo rozhodné v zemi, kde sídlí, kde se tedy cítí lépe v případě soudního sporu. Co se týče ochrany spotřebitele, takový evropský nástroj by měl také obsahovat aspekty ochrany spotřebitelů. V mezipodnikových transakcích by takový jednotný nástroj důležitý pro ochranu před tímto dominantním postavením z hlediska jurisdikce smluvní právo EU by tak přispělo eh, rovným podmínkám pro podnikání v Evropě snížení transakčních nákladů. Náklady související s transakcí obsahují také věnovaný čas, úsilí a finanční prostředky pro zajištění transakce, ale také případné náklady na soudní sport v případě eh, neplnění smlouvy. Velice často jedna smluvní strana vyloučí statutární pravidla a e, požádá své právníky, aby jejich dokument ošetřoval všechny právní aspekty. Takové dohody často obsahují doložky o arbitráži, čímž se brání řešení takového sporu u státních soudů. U drobných transakcí e, si často smluvní strany neuvažují o tom, jaké právo bude právem rozhodným, protože takové ujednání by bylo příliš nákladné. Účastníci trhu, kteří závisejí na statutárním režimu, jsou právě malé a střední podniky. Přeshraniční transakce mývají dostatečně malý, příliš malý objem na to, aby si vyžádali právní zastupování, ale zároveň jejich objem je příliš vysoký na to, aby bylo možné vyhnout se sporu, pokud vzniknou vzniknout problémy. Ehm, proto některé společnosti nechtějí akceptovat riziko přeshraničních transakcí, zvláště pokud si nemohou dovolit eh, hájit se eh, v cizí zemi podle cizího práva. Eh, evropské smluvní právo by mohlo usnadnit takovým podnikům vstup na ehm, evropský trh, pokud bude vytvářet dostatečnou právní jistotu a předvydatelnost na trhu Eh, tak, aby rizika související s mezinárodní transakcí a případným soudním sporem byla snížena a nebo alespoň snadněji zmírněna. Eh, I pokud bude evropské smluvní právo regulováno závazným nástrojem, aplikace tohoto nástroje se může stát od státu lišit. výklad nejednoznačných smluv a, a plnění Zaplňování eh, smluvních mezer a právních mezer si žádá podstatnou míru rozhodování soudu a tedy vyvolává i větší nejistotu. Vede to k problému, že stejný nástroj může být aplikován různě a proto může být eh, modifikován na základě judikatury. Abychom dosáhli odpovídající úroveň jistoty a předvydatelnosti, je důležité, aby byla jednotná aplikace tohoto nástroje po celé Evropě a tím se posílí úloha evropských soudů. Vytvoření evropského smluvního nástroje povede k větší jistotě a předvydatelnosti zahraničních transakcí. Je však velmi náročné zjistit odpovídající úroveň podrobnosti takového nástroje pokud bude příliš vágní, vzniknou rizika modifikace různých výkladů. Pokud bude nástroj příliš podrobný, je tam riziko nekonzistence nebo rozporu v dokumentu samotném. A z úhlu pohledu soudce eh, ty nejdůležitější otázky podle mého názoru jsou, eh, zda byly splněny smluvní závazky nebo došlo k porušení eh, smluvních pravidel, jaké jsou opravní, opravné prostředky, které jak lze vymáhat škodu. Evropské smluvní právo by mělo k těmto otázkám poskytnout jednoznačnou orientaci, protože tyto otázky jsou velmi aktuální v denní praxi. Na závěr svého vystoupení chci zdůraznit kvality, které by takový evropský nástroj měl mít. Měl by být dostupný. Nástroj smluvního práva včetně komentářů a jeho dalších aspektů, by měl být snadno dostupný právním odborníkům v různých jazycích. Měl by být komplexní. Struktura a jazyk tohoto nástroje by neměla být příliš složitá, protože čím eh, srozumitelnější dokument je, tím lépe a rychleji se bude akceptovat v běžné praxi. Měl by být kompatibilní nástroj smluvního práva by měl být kompatibilní s dalšími oblastmi, především s majetkovým právem a právem procesním. Měl by být flexibilní, měl by zajišťovat dostatečnou flexibilitu eh, pro to, aby bylo možné uplatňovat právo spravedlivě eh, a uplatňovat je na konkrétní eh, případy. Měl by být závazný pouze nástroj, který je závazný, bude používán v praxi, protože smluvní strany potřebují především jistotu a předvydatelnost. Měl by být také obční nebo dobrovolný pro to, aby se na nich mohly smluvní strany dohodnout. Měly by mít možnost zvolit eh, evropské smluvní právo jakožto alternativu právu vnitrostátním. Měl by být přesvědčivý. Takový nástroj by měl být přesvědčivý a také atraktivní, proto by mluvní strany měly vidět jasné právní výhody, pokud si instrument zvolí. Měl by být také trvale udržitelný implementace evropského nástroje smluvního práva bude potřebovat určitý čas. Právní jistota nevyplyne pouze z nástroje samotného, ale také z judikatury a rozhodnutí při aplikaci tohoto nástroje. Evropské smluvní právo by mělo být konzistentní, mělo by být otevřené takovýmto eh, vývojům. Jakmile bude takový obční nástroj zaveden, bude trvat několik let, než se vytvoří dostatečný počet precedenčních rozhodnutí, eh, který ukáže, jak se nástroj aplikuje v právních sporech. Já však nepochybuji o tom, že eh, bude takový nástroj vždycky každému přístupný. Děkuji. Děkuji, pane doktore Klinku. Eh, názor soudce o tom, jak tento nástroj by mohl ovlivňovat každodenní praxi soudu a Eh, jaké vlastnosti by ten nástroj měl mít, tak to byl příspěvek z reálného života. A eh, takže ta naše diskuze není pouze akademická, ale i jsme zde slyšeli otázky každodenního života, každodenní praxe. A poslední je názor Evropské komise. Máme zde eh, vedoucího jednotky občanského a smluvního práva, pan doktor Dirk Staudenmayer. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji právnímu výboru za pozvání. A přeji všem sále dobré dopoledne. Já jsem rád, že zde mohu představit postoj komise a chci se soustředit po, eh, zejména na tři věci. Zejména bych chtěl jas, zcela krátce vysvětlit vlastně, kde jsou naše počátky, kde je původ zelené knihy, ten politický původ. A potom bych se chtěl krátce zmínit o hospodářských problémech, které uh, Eh, chceme vyřešit pomocí této zelené knihy, nebo chceme dát podnět k řešení. Samozřejmě, zelená kniha je reakcí na konkrétní problémy, které jsme zjistili. A eh, za třetí bych chtěl rád eh, učinit několik poznámek k tomu, co řekli mý předřečníci, kteří se věnovali tak důležitým věcem. Za prvé, odkud pocházíme, kde jsou ty počátky. Evropa se momentálně snaží Vidíte z hospodářské a finanční krize. Poslední předpovědi komise z minulého měsíce ovšem příliš optimistické nejsou. Průměr členských států, které jsou v té předpovědi, to jsou zejména ty veliké, tak tento průměr dává hospodářský růst na tento rok ve výši 1,7 a to pouze proto, že mezi těmito velkými státy je Polsko a Německo, které mají růst 3,4 Znamená to tedy, že ten zbytek těch velkých členských států je jasně pod evropským průměrem. Tedy 1,7 či značně pod není ovšem mnoho. To není udržitelný růst. To není zrovna dobrý základ pro to, aby se nám podařilo e, opět vyjít z krize. A toto je vlastně naším výchozím bodem. To je něco, na co, na co komise odpovídá strategii EU 2020. Jak můžeme v Evropě zajistit udržitelný růst? O to jde. A komise zde využívá jeden z jejich důležitých pomocných prostředků a to je pomocný prostředek vnitřního trhu. A konkrétně otázka zní, jakým způsobem může vnitřní trh lépe fungovat, jakým způsobem můžeme redukovat stávající překážky. A zde jsme na základě předběžných dat, které máme k dispozici a my momentálně ještě schromažďujeme mnohem více dat, proto abychom mohli vytvořit posouzení dopadu. Ale již nyní jsme zjistili jeden problém a to je toto. Ten problém spočívá v těch rozdílech, které vycházejí z jednotlivých režimů soukromého práva v členských státech. A soukromého práva smluvního, tedy říkám. A tomu se tedy chce komise věnovat. Chce se věnovat tomu, jakým způsobem vytvoříme růst v Evropě tím, že snížíme překážky přístupu na evropský jednotný vnitřní trh. Proto komise vidí zelenou knihu jakožto strategickou prioritní iniciativu. A já nechci kolegům vyčítat, že Chci tedy říci, že dnes se pravděpodobně schválí pracovní program Komise pro příští rok a pravděpodobně Následná opatření zelené knihy se projeví v pracovní programu komise a budou tam mít strategický význam. Nyní k problémům. Vidíme zejména čtyři, dva se týkají podniků a dva spotřebitelů. Nejdříve to, o čem již hovořili předřečníci, to jsou zvýšené transakční náklady pro podniky. Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že pouze jedna čtvrtina evropských podniků eh, je činná přeshraniční. To znamená, že tři ze čtyř podniků zůstávají pouze na národním trhu. Ale zároveň víme, že polovina z těchto podniků by ráda působila i přeshraničně, pokud by existovaly jednotná pravidla. Proč vlastně podniky eh, nejdou přes hranice svých národních trhů? Co jim brání v tom, aby byli činní i v jiném členském státu? tak jednak jsou to opravdu ty zvýšené náklady. Podívejme se na oblast B2C, tedy podniky a spotřebitelé. Dobře víte, že na základě článku 6 eh, nařízení, o Římu, nařízení Řím 1 musí podniky buď eh, se držet jasných předpisů ehm, práva, který, eh, které působí tam, kde které své produkty prodávají v jiném členské státě. Ovšem pro podniky je to problematické, protože musí nejdříve zjistit, které je rozhodné právo, a pak musí znát obsah rozhodného práva a to znamená při nejmenším náklady na překlad. Ovšem mnohem vyšší náklady jsou náklady na eh, poradní služby v oblasti právní. A to souvisí s dvěma slu- eh, s dvěma skutečnosti. Smlouva musí odpovídat podmínkám národního práva a druhá věc, jakožto podnikatel potřebujete právní poradenství a na základě svých všeobecných obchodních podmínek již máte nalezené své výhodné řešení pro vaši smlouvu, která kterou uzavíráte ve svém národním státě. Ovšem, půjde, pokud půjdete do zahraniční, tak potřebujete někoho, kdo se vyzná ve právu, které je platné v onom daném státě a který pro vás najde to nejlepší, nejlevnější řešení. Ovšem, to je společ, spojeno s dodatečními náklady a ty náklady jsou ve výši 15 tisíc eur pro podnik a na jednotlivý členský stát, ve kterém chce podnik působit. Když se podíváme na podnik velikosti Siemensu, tak to samozřejmě není mnoho. E, pro velké podniky to problém není. Ale pokud si řekneme, že se jedná o malý a střední podnik a je to opravdu 15 000 eur, tak ono je to hodně peněz. A nám jde zejména o malé a střední podniky. 99% všech podniků v Evropě jsou malé a střední podniky. A my máme zcela jasnou, statisticky dokazatelnou návaznost mezi tím, mezi podporou malých a středních podniků a mezi více, více inovací více ino- a více růstu a větším počtem množstvím pracovních míst. Znamená to tedy, že se snažíme snižovat náklady právě pro malé a středně velké podniky. Druhý problém pro podniky jsou eh, efekty synergie, které nemohou využívat. Jak jsem říkal, potřebujete novou smlouvu pro každý členský stát, ve kterém přeshraničně prodáváte. Představte si, že byste mohli prodávat své zboží na základě jedné jediné smlouvy, nebo že byste mohli používat jedny jediné webové stránky, jednu jedinou IT platformu. To by pro vás vedlo k velkému snížení nákladů a to by bylo o to větší, o co větším počtu členských států byste prodávali. Takže tento synergetický efekt momentálně evropské podniky nemají a naším záměrem je jim poskytnout možnost, aby mohli využívat takovýchto výhod. Takže to bylo k podnikům a nyní spotřebitelé. První problém u spotřebitelů je jasně vidět na základě ankety, kterou jsme provedli. My jsme vzali takový spotřebitelský koš 100 bylo v něm 100 produktů, které spotřebitelé rádi nakupují. Bylo to 100 reprezentativních produktů. A pak jsme se dívali, zda je možné těchto 100 produktů nakoupit ve všech členských státech online, přes internet, lokálně. A výsledek byl opravdu šokující. V těch nejmenších národních trzích Kypr a Malta jsme zjistili, že 68 z těch 100 produktů nebylo možné na internetu lokálně nakoupit. Vy si řeknete, to jsou malé členské státy, ale když se podíváme, jak to vypadá v jiných členských státech, tak vidíme, že přes 50% z těch 100 produktů nemůžete koupit na internetu na místním trhu. A když se podíváme na to, nebo když se podíváme na to, jak by vypadala situace, kdyby spotřebitel šel eh, přeshraničně a snažil by se nakoupit produkt přeshraničně, tak by to byla cenová výhoda 10%, jak jsme zjistili. Takže to ukazuje, že spotřebitelé, zejména v malých a středně velkých národních trhů, nemají fungující hospodářskou soutěž, tam prostě konkurence neexistuje. Takže oni z toho mají velké vlastně je to pro ně nevýhoda, protože mají nižší kvalitu a vyšší cenu. A druhá věc, když spotřebitel tedy jde do jiného členského státu, je aktivní a snaží se, tam koupit nějaký produkt. Zcela hypoteticky vezmu například lotyšského spotřebitele, kteří se snaží v Polsku či v Německu nakoupit určitý produkt, tedy na webových stránkách například polského podniku. On si vybere ten produkt, dá to do košíku a pak se dostane k tomu formuláři, kde musí vyplnit své údaje, jméno, adresu, číslo kreditní karty. A jakmile tam vyplní Lotyšsko, i hned obrazovka zmizí nebo zčerná, nebo se mu tam ukáže pouhý nápis do Lotyšska neprodáváme. My jsme Eh, učinili 11 tisíc pokusů něco tímto způsobem nakoupit a zjistili jsme, že 61% těchto transakcí nebylo 61% eh, to nebylo uskutečněno. Ono to není pouze díky různému smluvnímu zprávu, tam jsou jiné překážky. Bylo to tedy 61% transakcí ze strany spotřebitelů, které nebylo možné provést. Takže abych to řekl tak opatrně, toto uspokojivé není. Takže to jsou ty problémy, které jsme zjistili a o to nám jde. Komise nyní předložila zelenou knihu, kde je sedm různých možností. Já se nyní vrátím k tématu obční nástroj, protože je to tématem našeho workshopu. Obční nástroj je inovativním řešením. Má dvě, dvě zvláštní výhody. A první výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od harmonizace nenahrazuje vnitrostátní právo. Vnitrostátní právo existuje i nadále a je možné ho i nadále aplikovat. A druhá výhoda občního nástroje spočívá v tom, že to je obční fakultativní nástroj. To znamená, že smluvní strany si ho mohou zvolit. A pokud si ho zvolit některý, nechtějí, tak ho prostě nezvolí. A pokud ho nezvolí, tak jim tím nevzniknou nějaké dodatečné základy či nevýhody. Tedy pouze pokud se obě strany rozhodnout pro takovýto nástroj, tak si ho zvolí a zvolí si ho, pokud v tom budou vidět ekonomickou výhodu. A ekonomickou výhodu v tom budou vidět za podmínek, že to bude jednoduchý nástroj, přístupný nástroj a že to bude nástroj, který bude odpovídat jejich ekonomickým potřebám. Pokud tomu, tam ne, tomu tak nebude, tak si prostě tento nástroj nezvolí. Ale pokud budou mít pocit a budou jasně vidět, že to je pro ně ekonomickou výhodu. Například, že budou mít menší cenu, větší výběr, lepší kvalitu, nebo že budou mohou využívat eh, synergie, tak si takovýto nástroj zvolí. A to je vlastně ten šarm, ta výhoda toho občního nástroje. A ještě několik slov k tomu, co řekli mý předřečníci. Já bych začal paní Drol Novák která hovořila o spotřebitelích. Ona vyjmenovala celou řadu aspektů, které jsou velice důležité pro spotřebitele a jsou legitimní. Já jsem právě řekl, že se obě smluvní zprávy musí rozhodnout pro ten nástroj, pokud to budou chtít. Znamená to tedy, že i spotřebitel musí mít možnost si to zvolit a zvolí si to pouze, pokud si to bude zvolit, eh, chtít zvolit. A zvolí si to pouze případě, kdy to pro něj bude znamenat vysoká úroveň ochrany. Já říkám vysoká, ne nejvyšší možná, protože pokud by to byla nejvyšší možná úroveň, tak samozřejmě podniky by asi neměly zájem na to si tento nástroj zvolit. Ale bude to velice vysoká míra ochrany spotřebitele. Spotřebitel má důvěru ve své národní právo, protože vychází z toho, že ho vlastně smluvní strana nepodvede. A tato zásadní důvěra bude muset existovat i v případě občního nástroje, jinak si ho spotřebitel prostě nezvolí. To je třeba zajistit. A druhá věc, paní Drol Novák říkala, že spotřebitelé uh, nakupují raději lokálně a že v podstatě nemají tuto možnost volby. Ono to spolu souvisí. Pokud spotřebitel raději nakupuje lokálně, tak bude i nadále nakupovat lokálně. Pravděpodobně si myslí, že je to pro něj lepší. On není nucen nakupovat přeshraničně a volit si obční nástroj. To je jeho právem. Pokud chce nakupovat v krámku za rohem, protože zná e, toho člověka, který tam prodává, tak bude i nadále kupovat v krámku za rohem. A druhá věc, spotřebitel nemá skutečnou možnost. Zatím stojí dva scénáře. Ten první scénář je tento. Ptáme se, kdo má volbu. První scénář je tedy, volbu mají podniky, druhý scénář říká, volbu má spotřebitel. Tam existují argumenty pro i proti. Komise ještě nerozhodla, komise si udělá názor až po posouzení dopadu. Já bych tady představil ten nejhorší scénář z hlediska spotřebitele, totiž, že tu volbu bude mít pouze podnik. V extrémním případě to povede k tomu, a já ze sebe nyní udělám obhájce spotřebitelů, já jsem 16 let pracoval v oblasti ochrany spotřebitele, já jakožto obhájce spotřebitele nasním tuto situaci. Podnik řekne, můžeš si produkt koupit přeshraničně, ale pouze, když si zvolíš obcní nástroj. Nesmíš si to koupit na základě vnitrostátního práva. V tomto případě má spotřebitel stále ještě volbu. Totiž může si zvolit to, že produkt koupí a on ví, a to je velice důležité, že ho nikdo nepodvede, protože úroveň ochrany spotřebitele bude velice vysoká. A navíc, když si produkt koupí, tak bude mít výhodu. výhodu, pro, bude mít lepší výběr a nižší cenu. Já jsem tady zmiňoval těch 10%, což je průměrná průměrný rozdíl v ceně, pokud člověk kupuje přeshraničně. Takže spotřebitel si to bude muset zvážit sám. Buď to bude chtít nakupovat lokálně, protože má větší důvěru, anebo bude chtít mít cenovou výhodu a stále ještě bude vědět, že nestratí svou vysokou míru ochrany spotřebitele, i když si zvolí obční nástroj. V tomto případě si obční nástroj zvolí. Takže spotřebitel volbu má a bude si moci zvolit. A já bych byl proto, abychom umožnili spotřebiteli, aby tedy volit mohl. A další věc, a zde souhlasím velice s paní Zdrolnovák, že je to důležitá záležitost, uh, to je totiž efektivní prosazování práva. Ona zde hovořila zejména o elektronických obchodních transakcích, i my v komisi to takto vidíme. V digitální agendě, kterou komise oznámila pro rok 2011, promiňte, pro rok 2012, říká řečník, této digitální agentě je právní nástroj, který zde má postup pro mimosoudní řešení sporů v oblasti přeshraničních obchodních transakcí. transakcí. A tento nástroj je velice dobře možné propojit s občním nástrojem a spotřebitel tak bude mít nejenom interesant, zajímavé věcné řešení, ale bude mít velice jednoduchý způsob, jak přeshraničně bude moci prosazovat své nás, právo. Bude to efektivní a nebude to drahé. Komise se tedy o to stará věnuje se tomu a toto opatření bude v pracovní programu Komise pro příští rok jako jedno ze strategických opatření. Takže my o problému víme a my problém řešíme. A ještě poznámky k dalším předřečníkům. K tomu, co řekl pan Klinke, k tomu v podstatě nemám co dodat, protože on jasně ukázal na výhody, které budou mít národní eh, soudy, když budou aplikovat oční nástroj. Já to vidím přesně tak. A ještě jedna věc. On říkal různý výklad národními soudy. On to v podstatě neviděl jako problém, ale navzdory tomu existují lidé, kteří to jako problém vidí a proto o tom, k tomu chci něco podotknout. Samozřejmě budou existovat případy, kdy například soud první instance v Neapoli a stejný typ soudu v Upsale vyloží stejný, stejné ustanovení občního nástroje různým způsobem a vzniknou tedy dva různé rozsudky. Samozřejmě to je problém. Ale vždy můžeme se v tomto případě obrátit na Evropský soudní dvůr a ten zajistí právní jistotu a správný výklad. To ovšem dlouho trvá, takže to není praktice, praktické. Já bych k tomu řekl toto. Je to skutečně problém. Například si představte, vezmu německý příklad, soud v Kílu a soud v Rosenheimu. Pokud oni vykládají stejná ustanovení německého občanského právního zákonníku, Stejně tak bychom mohli uvést jako případ Francii, dva francouzské soudy. I zde by mohly, a dochází k tomu, dva francouzské soudy dojít k jinému výkladu práva. A pak se máme samozřejmě opravné prostředky, možnost odvolání. Takže ono to v podstatě problémem není. Ale přesto se tomu musíme věnovat a momentálně uh, Eh, pomýšlíme na to, že by se vytvořila databáze, která by propojila veškeré soudy, které vykládají obční nástroj. To znamená, že soudce v Neopoli by se podíval do té databáze a zjistil by soud v Upsale, interpretoval úplně stejné ustanovení, já mám stejný případ, takže bych mohl rozhodnout stejným způsobem. Takže bychom zde měli jakousi faktickou paralelu mezi rozsudky, která by byla dohledatelná. Takže já si myslím, že pokud to problém je, tak je možné to vyřešit a není třeba s tím mít problém. A ještě k tomu, co řekla paní Lena Linajnama. Musím říci, že když jsem viděl ty údaje finské a údaje z Eurochamber, tak vidíme, že asi 80% finských podniků říká, že problémem je různá legislativa. Pak jsou zde další překážky, které ovšem nejsou tak důležité. Ta jazyková bariéra je překážkou asi pouze pro jednu čtvrtinu podniků. A to přesně vlastně zdůrazňuje to, co jsem já řekl o překážkách. A stejné údaje se vyplývají pro Evropu z ankety Euro Chambers. Takže samozřejmě problémy jsou, zde jsou, je třeba je řešit. A co se týče toho, co řekl jak pan Kling, tak paní Linajnma, které se týkají toho občního nástroje a těch požadavků na něj samozřejmě musí být jasný a musí být přístupný. Nebude to zcela jednoduché, ale my máme skvělé odporníky v naší skupině a i my, kteří pracujeme v komisi, jsme za svou pláci, jsme také placeni za to, že něco děláme, takže my se tomu věnovat budeme. A ještě to, co řekla paní Lenajmama. mama, je jasné, že je třeba zajistit, aby zde nebyly mezery pro národní právo. Samozřejmě obční nástroj musí upravit veškeré důležité problémy, ke kterým dochází ve smluvní praxi. O to se musíme postarat. A musíme se postarat také o to, aby eh, bylo jasně rozlišeno, co je B2B a B2C, tedy podnik podnik a podnik spotřebitel. A dále a to již je na závěr, potřebujeme praktické řešení praktických problémů a toto řešení musíme dát k dispozici podnikům a spotřebitelům tak, aby si obční nástroj zvolili v případě, kdy mají pocit, že je dobrým řešením jejich hospodářských problémů. A tím musíme dosáhnout toho, abychom podpořili hospodářský růst ve všech členských státech, a to jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Děkuji vám za pozornost. Grazie, grazie. Děkuji, ano, skutečně děkuji, pane doktore Standardmajere, za velice vyčerpávající přednášku, kde jste se dotkl všech aspektů, které jsme zde slyšeli, tedy problematiku na straně podniků, spotřebitelů, požadavky trhu, eh, potřeba rozvíjet tento trh teď v krizi po krizi a eh, je třeba si uvědomit, že tento fakultativní nástroj může být příležitostí, ale máme sklus, nyní nás čeká diskuze. Eh, samozřejmě chceme dát přednost našim hostům a hned dám slovo zástupci sněmovny Lordu, panu Lordovi Ponsovi. Prosím. Thank you very much indeed. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Děkuji, že jste svolal uh, tento workshop a že jste pozval národní parlamenty Když se podíváme na návrh referenčního rámce, tak eh, stručně my, jakožto příslušný výbor sněmovny Lordů, my jsme se tím zabývali a musím říci, že náš závěr je, že jsme proti harmonizaci eh, obecného smluvního práva nezjistili jsme, že by to mělo nějaké přínosy, které by odůvodňovaly nutnost takovéhoto nástroje. Dospěli jsme k závěru, že tento návrh by se neměl rozvíjet do nějakých podmínek, ale že případně by to mohl být pouze základ pro určitý manuál anebo mm, mm, to, co eh, říká eh, komise často, i když nám se to anglicky nelíbí, takzvaný toolbox by to mohl být my jsme se zabývali zelenou knihou komise a nyní mm, tedy se u nás ještě studuje, ale náš předběžný názor eh, na těch sedm alternativ, variant, které se tam předkládají, tak náš názor je takovýto. Jsme proti harmonizaci obecného smluvního práva, myslíme si, že je třeba to nechat na členských státech. Do posud jsme neviděli žádné důkazy o tom, že by ta harmonizace byla prospěšná, pokud je o třeba náklady a pokud jde o vylepšení právních vztahů. A dále také to vidíme tak, že ve světle eh, závěru rady harmonizovaný přístup eh, ani není na programu dne, ale zdá se, že hm, hm, tedy není. A pokud jde o ten fakultativní nástroj, tak zde my máme určité pochybnosti, jaká by byla jeho hodnota, i když zde jsme slyšeli dnes dopoledne různé podklady a důkazy, ale my si myslíme, že asi Spojené království to nepodpoří, ani naše podniky to nepodpoří, ani organizace spotřebitelů ne. Rádi bychom tedy mm, mm, předtím, než vůbec se začne cokoliv podnikat, abychom dostali posouzení dopadu, abychom případně mohli změnit názor. Já bych k tomu řekl, že na základě stávajících informací, a, mm, takže bychom případně e, dali přednost Eh, eh, té druhé variantě, to znamená, aby se z toho stal pouze takový toolbox, který by potom podpo, používali příslušní zákonodár, zákonodárci a další instituce. Jak řekl pan soudce Klink, mm, mm, on tedy velice dobře řekl, co takový soudce potřebuje. Otázka tedy zní, zdali vůbec je to možné, eh, protože jazyková bariéra, jak on řekl, to bude pořád problém. I on eh, jasně řekl, že bude třeba Eh, k tomu budou potřeba dlouhé lhůty. I pan zástupce komise zde sice mm, říkal o tom chválihodném cíli, že jde o to snižovat náklady a byrokracii a podobně, ale já si myslím, že tento návrh nesníží náklady a určitě to věci neurychlí, eh, neurychlí to a nebude to žádná spása pro stávající ekonomickou situaci. A advokátní komora Anglie a Walesu, Law Society naše, také mm, zdůraznila určitě určité problémy a my u nás máme ve Spojeném království tři jurisdikce, tři právní systémy a mají názor všichni, že takovýto fakultativní nástroj nepotřebujeme. Ale ani není jasná indicie, jaké jsou ty důvody, proč eh, eh, ten přezranční obchod vázne. Eh, našim právníkům se zdá, i mně se zdá, že ty mm, mm, problémy spíše se e, týkají ochrany spotřebitele. Točí se kolem ochrany spotřebitele. A to je ta oblast, na kterou bychom se měli zaměřovat. Pan soudce Klink hovořil o času, e, mm, Mm, který je potřebný pro rozvoj tedy evropského AKI v tomto smyslu a určitě takovýto nástroj by podle mě musel se hodně opírat o judikaturu Evropského soudního dvora, e, protože mm, e, to je, a to je, to je e, instance, která již je velice zatížena případy. A mm, pokud tedy ten by, bychom se měli zaměřit na to, jaký má dopad přeshraniční obchod na spotřebitele. Paní kolegyně z Finska zdůraznila ve svém velice ceném příspěvku dnes dopoledne, stejně jako paní Dronovák, zdůraznili, že spotřebitel eh, by měl být v centru našeho zájmu při, této, při těchto úvahách. A teď ještě velice dvě stručné eh, poznámky, abych to podpořil. Ano, já podporuji celou řadu iniciativ <clears throat> v této oblasti a samozřejmě i podporuji ten cíl komise. Ale v oblasti eh, civilní justice, eh, občanského soudnictví, zde je spíše takový trend nejenom Eh, předkládat komplexní návrhy, ale skutečně, až bych řekl, komplikované, překomplikované návrhy eh, podobné povahy a eh, kdy se, je zde snaha překonat ty pro, problémy a rozdíly mezi těmi 27 jurisdikcemi, z čehož tři jsou typu common law. A to já myslím, že je příliš velká snaha, příliš velké úsilí. Máme zde dědictví, potom se připravuje něco tedy o dědickém titulu, potom rozvody a pokud jde o e, občanské právo, tady bychom se měli poučit trestním právem, protože já si myslím, že zde v, obča- v trestním právu se postupuje krok za krokem a postupně se přijímají ty e, nástroje a předpisy e, především směrem, e, tedy tou cestou vzájemného uznávání e, e, různých systémů, tedy rozhodnutí, která jsou přijímána v různých systémech. Děkuji a nyní má slovo švédský parlament, pan Anti-Afsan. Řečník hovoří bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct si také něco mm, k této diskuzi, protože se rozbíhá různými směry. Ano, já Eh, si myslím, že je problematické se zaměřovat na různá témata jako obecné eh, mm, smluvní právo či ochrana eh, spotřebitele. Je třeba ale se zaměřit na směrnice na ochranu spotřebitele. To má být naše východisko. A teď u nás již probíhají potom různé i vnitrostátní situace, jak smluvní právo ovlivňuje situace v různých států. To jsme již slyšeli tady, že máme různé právní tradice například. A třeba u nás ve Skandinávii, u našich soudů, zde mm, soudy mají velké právo úvahy při rozhodování o tom, zdali e, e, třeba došlo k nějakému občanskoprávnímu e, deliktu a nebo podobně, jak je to s těmi povinnostmi vyplývajícími ze smluvních závazků. Takže mm, nevím potom, Eh, jak s tímto nástrojem. Pokud by měl být závazným, tak to tedy nevím, ale pokud by byl pouze fakultativním, tak by se považoval za skutečně jenom nástroj. A já si myslím, že asi ten problém s tím výkladem by nebyl tak velký. Já jsem soudce a já mm, pracuji ve Stockholmu. Nejprve jsem pracoval ve Stockholmu u soudu a jsem té profesí e, soudce, nyní jsem v parlamentu, takže mm, vím, že e, na, že mm, zákony, předpisy jsou e, tím, co má pomáhat e, účastníkům sporu. A mm, účastníci sporu tedy podle zákonu uzavírají své smlouvy. A je třeba se na to podívat Eh, že v praxi, pokud účastníci chtějí eh, si upravit nějak svůj vztah, tak asi je lepší to udělat způsobem, který bude jistý a kde bude jasné, jak případně se o tom bude rozhodovat. A eh, soud velice často mm, samozřejmě používá různé výkladové techniky eh, a mm, často mm, samozřejmě ta aplikace toho práva není podle učebnice, jenom on musí rozhodovat na základě různých podkladů a listin, to je důležité. A tady trochu, co se mi nelíbí, že ty výkladové metody by byly nějak povinné, že snad Zelená kniha hovoří o tom, že tam budou pravidla o výkladové metodě, jakou by měl soud používat. Ale já si myslím, že ten výklad vždycky je podle konkrétní kauzy, konkrétních podkladů, podle toho, jakou argumentaci předloží e, účastníci sporu. Pokud by to mělo být rigidní, no tak asi ten soud by neměl právo úvahy a ta pravidla by byla důležitější než svobodná vůle stran a o to přece nám nejde. Také mám pochybnosti, mm, mm, pokud jde o vytváření předpisů pro prostředí online. My vždycky u nás říkáme, že legislativa musí být neutrální, pokud jde o technologii, která se používá. Tak já si myslím, že ještě musíme mm, hodně všechno promyslet, eh, než se přijde s nějakou iniciativou, protože ty kontakty mohou být eh, navazovány různě internetem, telefonem, anebo jenom pouze e-mailem. Ale já si myslím, že naše premisa musí být taková, že legislativa musí být technologicky neutrální, abychom nepředjímali nějaký budoucí vývoj. A tedy se podívám ještě na tu zelenou knihu Eh, ta kapitola hm, pole působnosti eh, občanskoprávních aspektů, eh, to je otázka bezdůvodného obohacení. Já nevím, proč se to tady zdůrazňuje, podle mě to je matoucí ještě. My bychom měli hm, spíše se snažit jít takovou cestou, která usnadní přeshraniční transakce, ale s tím, že musíme být na paměti, na paměti, jak se věci dějí v praxi. Děkuji, pane Absne. A nyní má slovo pan Kalic z polského parlamentu. Děkuji bardzo za głos i dziękuję za zaproszenie przedstawicieli. Děkuji za slovo a děkuji také za pozvání eh, zástupcům našeho parlamentu. Tuto diskusi považuji za velice důležitou, protože dnes mám eh, předsedat eh, Eh, výboru pro právní věci a lidská práva v, Evrop- eh, v polském parlamentu, ale v 90. letech, kdy probíhaly diskuse o této problematice, tak jsem byl právě právníkem ve Varšavě a eh, studoval jsem také v Curychu. A v Polsku tehdy působila řada zahraničních společností, byli ochotni investovat a jakožto právník eh, jsem tehdy se podílel se svojí společností na přípravě smluv z Rakouska, ale také třeba z USA a uvědomoval jsem si obtíže, které přitom vznikaly, protože právní systémy nejsou vždycky kompatibilní a objevují se problémy, Eh, pokud se má jeden seznámit tedy eh, nejenom eh, s právem, ale také s právní kulturou jiné země. Celý tento proces u nás trval zhruba pět let a samozřejmě už v té době ochota harmonizovat smluvní právo eh, byla velice důležitá a také si uvědomuje skutečnost, že existuje tři země s precedenčním právem a to je samozřejmě problém pro další členské státy, jak to tady zmínil zástupce sněmovny Lordu. Ale chtěl bych zdůraznit ještě jeden aspekt – my jsme dokončili takové sjednocení v Polsku, eh, protože eh, Polsko bylo eh, asi 130 let rozdrobené, část patřila Rusku, dále Prusku a tak dále. A měli jsme tři různé systémy a z nich pak vznikl jeden kodex a jeden zákonník, takže možné to je, ale je potřeba jednat postupně, jak už to řekl můj předřečník. V Polsku tedy Polsku se i nadále domníváme, že je příliš brzy aplikovat společné smluvní právo, ale právě tento obční nástroj se těší z naší strany výrazné podpoře a během polského předsednictví, které začne v polovině roku 2011, bychom se rádi právě na tento nástroj zaměřili a budeme velice rádi, pokud toto se stane jednou z priorit polského předsednictví. A ještě bych rád doplnil, že pr, r, už to tady zmiňoval profesor Hans Schulte, uh, Ehm, když hovořil o pravidlech eh, pro DCRF, zmiňoval také jedno profesora z Polska, Frederika Tola, ehm, Právě v tomto smyslu je důležité poukázat na vzájemnou spolupráci. A nakonec máme systém občního nástroje, který funguje výborně pro smlouvy mezi společnostmi, protože takové společnosti mývají obvykle vyšší hodnotu e, a právě proto smírné řešení sporů je velice důležité, hm, případně aplikace práva e, jedné ze smluvních stran. Právě proto například ve Švýcarsku nebo ve smlouvách se Švýcarskem um, Švýcarsko není členem EU, nicméně švýcarské právo se často aplikuje ve smlouvách mezi třeba polskými a německými společnostmi. E, musíme si tedy uvědomit nejenom aspekty EU, ale také případné arbitráže, arbitrážní soudy v Evropě, které můžeme využít. Já se neobávám rozdílů v rozhodování místních a regionálních soudů po celé Evropě. Podle mého názoru jeden soud, soud první je soudní instance a druhý soud, který bude vycházet ze stejné skutkové podstaty, pokud tedy vydá jiné rozhodnutí, je to zcela normální, protože pokud uh, na základě rozhodnutí původního soudu ve Francii můžeme, eh, mohou rozhodovat, dejme tomu, soudy v Polsku, Ehm, může jít o automatické řešení. Každá věc je specifická, i pokud si myslíme, eh, že jde o obdobnou problematiku, pokud si budeme myslet, že soud by měl v každém podobném případě rozhodovat stejně, může to být pro celý právní systém nebezpečné, protože základem pro rozhodnutí soudu je zhodnocení soudce, zvážení všech aspektů a samozřejmě samozřejmě aplikace eh, práva na danou skutkovou podstatu eh, pokud to schrnu, v Polsku se domníváme, že společné evropské smluvní právo by bylo zatím předčasné, ale v každém případě bychom byli pro obční nástroj. A podle našeho názoru eh, nastal čas právě posílit naši integraci ve smluvním právu obecně. Děkuji, pane Kalici. A nyní ze španělského senátu pan Díaz de Jera. Gracias. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání a děkuji za slovo. My jsme čtyři zde, kteří zastupují eh, Španělsko a dva tedy z dolní komory, dva z horní a z EPP a ze socialistů, tedy my dva sonátoři, my jsme profesí soudci také, takže to jenom navazuji na jednoho předřečníka. Takže my jsme, já jsem tedy z ostrova, z ostrovu a já tedy eh, sice jsem z Kářských ostrovů a nebojím se izolace. Naopak, já právě doufám, že díky takovým nástrojům se obohatí svět a my si myslíme, že právě teď je ta vynikající příležitost, kdy to dělat. Eh, slovo krize je z řečtiny, znamená to příležitost původně v řečtině a pokud dnes eh, s takovým utrpením, které kde vidíme, nezaměstnanost, která je vysoká. A pokud teď tedy, když se podíváme na tu finanční krizi, na to utrpení lidí a když eh, se eh, podíváme tedy na eh, to, jaký je problém tedy s hypotékami a podobně, tak kdy jindy než teď v tomto okamžiku Eh, jít touto cestou a je zde spousta Evropanů, kteří žijí v situaci nejistoty, bojí se budoucnosti a myslíme si, že my jako členové parlamentu, my musíme eh, pracovat pro ty lidi, kteří trpí a musíme eh, se snažit o prevenci do budoucna, aby se to neopakovalo, abychom nemuseli do, do budoucna zažívat podobnou finanční krizi. A my si myslíme, že ano, teď je ta správná chvíle a proto se díváme do budoucna s nadějí a s iluzemi. Myslíme si, že tyto právní řády, které máme v Evropské unii, eh, tak ty mm, mm, mezi sebou se vlastně obohacují a mm, eh, zde i eh, samozřejmě zákony eh, se mění. Ano, i třeba my zde máme ten germánský systém a latinský eh, systém, tedy, ale ty se také mění, protože se inspirují tím precedenčním systémem common law, tedy více pracují s, tou, s těmi precedenty a my jako právníci, my tedy, my, kteří jsme třeba studovali v minulém století, tak ani si neuvědomujeme, jak se situace se mění, jak se mění jednotlivé koncepce, instituty a že my musíme jako členové parlamentu se zodpovídat eh, lidem, které zastupujeme a teď pokud je o ten fakultativní nástroj, zde komise nám dala čtyři možnosti a eh, zde samozřejmě nemůžeme nechat to ale na neviditelné ruce trhu. To jen všechno nevyřeší. Ne, eh, my musíme mít tedy nástroje, které k něčemu budou, mít tedy nějaký nějakou normu ex novo? Já si myslím, že ano, to je důležité. Je třeba se snažit harmonizovat ty různé právní řády, což vím, že je dlouhá e, a trudná cesta. Je třeba tedy vytvořit nástroje ex novo a já si myslím, že e, tedy tím e, článkem není článek 81 ani ty jiné, které se tam zmiňují, ale já si myslím, že to je článek 352 smlouvy o fungování Evropské unie. To je ten základ pro tento nástroj. A tudíž první moje pozice, ano, říkám ano tomuto fakultativnímu nástroji. Ano, to bude ale úspěch, pokud eh, spotřebitel a malý podnikatel uvidí, že skutečně to, co mu Unie dává, je něco lepší než to, co má teď. A, mm, a pokud ale to, co mu nabídneme, je horší než to, co má teď, no tak to nemá smysl vůbec eh, se o to snažit eh, tady. A on musí mít lepší standard záruk a eh, tedy je třeba, aby a standard záruk a ochrany našich malých podnikatelů a eh, spotřebitelů, toto, to je to, co eh, nám leží na srdci a ne ty velké firmy, které tedy mají na ty drahé advokátní kanceláře. Ne, nám leží na srdci osud těch malých středních podniků a spotřebitelů. A pokud ale my jim nabídneme něco horšího, než to, co mají teď jako ochranu ve svých zemích, no tak to je k ničemu potom. Eh, to nástroj nebude vhodný. A, mm, ale i když se říká, že je alternativně volitelný, ano, ale eh, i když je to pouze volitelný nástroj, tak to musí být něco lepšího než to, co má. A doufejme, že do budoucna, že ten volitelný nástroj se ještě rozvine a v, oka- v určitém okamžiku se bude používat automaticky, protože bude zakládat lepší ochranu než to, co teď máme u nás doma. Já akceptuji všechny ty příspěvky, všechno, všechny ty připomínky, co jsme slyšeli, i e, včetně to závěrečné rezime ze strany komise. A především, hm, my tady jsme si mezi sebou říkali, e, ne proto, že jsme e, soudci, ale nám se líbil tedy tady příspěvek pana soudce Klinka především. A zde je jasné, že musíme mít předvídatelný, spolehlivý nástroj, který dá právní jistotu, který bude dostupný, přístupný, který bude sloučit, eh, kompatibilní a který bude flexibilní. Ano, s tím může souhlasit. A zde eh, teď je ten eh, hmotně právní obsah, to je další věc. První věc, jsou, e, je, e, jsou ty klauzule proti zneužívání. Potom je to ta definice smlouvy, tedy předsmluvní závazky by tam měly být defini, definovány, právo na odstoupení, zastupování, e, nulita neplatnost smlouvy, potom plnění smlouvy, potom mm, opravné prostředky v případě neplnění, potom je to substituce, očkodnění mm, a podobně, mm, promlčecí lhuty. A potom v této věci důležitá je i ta arbitráž. Ale my nemůžeme tedy eh, samozřejmě zatížit soudy, ani mm, na to nemají kapacitu, ani ten v Lucemburku, ani v členských státech. Proto je velice důležité dobře zde především upravit tu otázku eh, řešení sporů a eh, tak, aby skutečně ten prostředek byl užitečný a poslední instance mm, samozřejmě mm, je, eh, a potom musíme tam upravit ty dvě základní typy smluv, tedy na dodání zboží a na dodání služeb, eh, protože zde zatím často nemáme, u těch služeb nemáme pravidla. A tam, kde jsou právní pravidla, tak mm, asi nemůžeme eh, to řešit nějak spravedlivě, protože nám to nespadne jen tak z nebe. My musíme mít pravidla a často to mm, tak není a to je na úkor spotřebitele. Proto bychom eh, chtěli mít na trhu eh, eh, pravidla, aby to byl skutečně tam, aby tam vládlo právo podle principu právního státu. A proto já děkuji komisi a děkuji navrhovatelům, především těm autorům mm, z komise. Děkuji, pane Diase Dejero, za vás, vaš vášnivý příspěvek. A nyní má slovo zástupce řeckého parlamentu, pan Meracis. Pane předsedo, vidíte, že jich je stále přítomen. Jich žije. Máme zde Španělsko a já sám jsem zástupcem jihu. Nejdříve bych chtěl něco podotknout krize je řeckým slovem, ale ono to neznamená nutně šance, ono to může znamenat šance. Může to vést k šanci, k příležitosti, protože kdyby krize znamenala šanci, příležitosti, tak bychom si všichni přáli krizi a nebyli bychom e, tak zarmouceni z toho, když se dostaneme do krizové situace. A druhá věc, eh, byli zde zástupci obchodních komor, e, vyslechli jsme také právní experty z univerzit, ale to, co by bývalo mít, mělo být řečeno již na začátku, je toto. Vy jste právem pozval, pane předsedo, i poslance, členy právních výborů, protože my poslanci jsme právě zde, jaksi mezi těmi různými elementy, o kterých jsme hovořili. My stojíme mezi spotřebitelem a podnikatelem a my my vlastně máme takový přímou zkušenost s tím, co občany trápí. Já bych řekl, že je poněkud předčasné se již e, nyní snažit dospět k nějakému rozhodnutí. Pokud mě to paní španělští kolegové, tak budu pokračovat. Mohli by se utišit španělský kolegové, tak abych mohl dále hovořit? Děkuji. Závazkové právo již existuje, máme se různé ochranné ustanovení, nejsme v 18. století. V dnešní době jsme mnohem dále. Je zde rozvoj i oblasti smluvní. A Dospělo se k celé řadě jasně konkrétních a pozitivních kroků. Například od konce 19. století jsme mm, zažívali liberalismus a to často vedlo k tomu, že se silnější prosadil nad slabším, pak začal zasahovat stát a věnoval se otázkám odpovědnosti. A navíc se rozvíjí i naše civilizace. Jde o to, že máme humanitní ideály a že je chceme prosazovat a že se snažíme omezovat takový ten bezuzdný egoismus, který občas panuje. A proto stát zasahuje. Máme, ob... máme zákony a samozřejmě i zákony v oblasti smluv. A pak je zde i otázka etiky. Já si právě myslím, že obzvláště v oblasti práva hrají etické koncepce velice silnou roli. Vidíme, že etika je čím dál tím více zohledňována v oblasti obchodních transakcí. Již to není vše tak bezudné. A další věc, rád bych to podtrhl, v oblasti majetkového práva je, se také, občas také dochází k tomu, že se účastníci odvolávají na mimosmluvní ustanovení. Pak celá ta problematika odškodnění za škodu. I zde dochází k rozvoji. Takže máme zde již pozitivní vývoj. Je třeba to ovšem obohatit rozvíjet dál, tak abychom byli schopni lépe sloužit společnosti. Nejedná se přeci jen o státní činnost, o činnost soudů. Jde také o to, že máme i mezinárodní umluvy, které byly uzavřeny a týkají se této oblasti a platí jako referenční texty v této oblasti. Například máme eh, úmluvu o letectví, o námořní dopravě, a další umluvy. Máme umluvu, které se týká, umluvy, které se týkají bankovních šeků, máme Hákskou umluvu, Vídeňskou úmluvu, to je možná ta nejmladší, tam je řešen mezinárodní obchod. A mám pocit, že ji podepsalo již 47 zemí s výjimkou Velké Británie, Portugalska a Irska pokud jde o eh, členy Evropské unie. Myslím si tedy, že nemusíme nutně vše upravovat závazně. V mnoha právních řádech, rovněž ve řeckém, je to tak, že existuje zásada smluvní svobody. Ta má dvojí význam. Jednak to znamená, že každý má možnost se sám rozhodnout a chce uzavřít smlouvu a s kým. A jednak to znamená, že smluvní partner má možnost definovat obsah smlouvy tak, jak si přeje. Co se tedy týká té zásady, že si každý rozhoduje o tom, s kým chce uzavírat smlouvu, to si myslím je, není problematické, tak je to všude. Ovšem ta druhá část, ten druhý způsob výkladu, tedy, že každý musí svobodně moci ovlivnit i obsah smlouvy, tak zde máme již různé úpravy. V některých sektorech to možné není. Ale například eh, i v Německu máme například právo numerus clausus. To znamená, že není možné dodávat dodatečná ustanovení do smlouvy. Například se to týká um, rodinného práva, rodinných poměrů. Tam není možné například měnit to, co je stanoveno zákonem. Ale u smluv je to trochu jinak. Tam je možné dodávat další body. Pokud tedy máme smluvní svobodu, a je to něco, co je již pevně zakotveno, je to jakýmsi základním principem v mnoha zemích, tak Není možné pomýšlet na to, že nyní zavedeme závazným způsobem určitou úpravu. Myslím si, že pokud chceme přistoupit k dodatečným opatřením, tak by tato opatření měla být fakultativní povahy, protože jinak vytvoříme velké problémy. Povede to k tomu, že určité zákony budou neplatné, takže já si opravdu myslím, že to musí zůstat volitelné, fakultativní. My jsme tedy proti závaznému nástroji. Děkuji. Výborně, děkuji, pane Meracisi. A tím jsme uzavřeli eh, tuto první část diskuze a především chci poděkovat eh, všem našim přednášejícím Eh, za velice podnětné příspěvky a děkuji i eh, za příspěvky členům národních parlamentů, které vyjadřují různé názory a eh, které ukazují to, že je nutné nalézt určitá řešení pro posílení objemu přeshraničních transakcí na jednotném evropském trhu. A nyní já předám eh, moderování paní Dajeně Wallis, která bude eh, moderovat druhou část, druhý blok, eh, který se týká tohoto volitelného fakultativního nástroje smluvního práva EU. Děkuji a děkuji zatím za všechny připomínky. Jenom chci vysvětlit, že někteří členové našeho parlamentu si přáli vzít slovo v diskuzi, ale rozhodli jsme se, že pozdrží své připomínky nakonec a to v důsledku toho, že jsme opravdu pod časovým tlakem. Zvažovali jsme otázku vůbec, proč evropské smluvní právo a nyní se ptáme, eh, co by tím mělo být právem. A tedy konkrétně ten fakultativní právní nástroj, a chci zdůraznit, že nejde o harmonizaci, jde o záležitost fakultativní, dobrovolnou záležitost svobodné volby. A ještě na samý úvod bych si dovolila jednu poznámku. Tady zaznělo, Ehm, ehm, řada připomínek o současné hospodářské krizi. Měli bychom ale mít jasno také v tom, že diskuse v tomto parlamentu a v komisi o evropském smluvním právu eh, eh, se mají své počátky už eh, v 90. letech, dokonce na jejich počátku a dlouhodobě se zaměřují na zlepšení fungování evropského jednotného trhu, ale teď je tady ta Eh, zvýšená aktuálnost celého pro, eh, problému, která je determinována právě tou krizí. Není to tedy nová diskuse, jde o starou diskusi, eh, ale v nové formě a s novou aktuálností. A nyní se můžeme tedy na fakultativní nástroj zaměřit podrobněji a náš první řečník se bude věnovat tématu, zda právě takový fakultativní nástroj může zvýšit právní jistotu a podpořit přezraniční obchod. Martin Hessling z Univerzity v Amsterdamu. Máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Stejně jak už to řekl uh, kolega Šul, Danelke, i já jsem se podílel na eh, utváření rám, návrhu rámco, rámce eh, a také eh, jsem velice rád, že se mohu podílet na utváření nástroje, který by právě mohl být základem pro tento fakultativní nástroj v budoucnosti. Tolik na úvod. Mým úkolem bylo vnést jistotu do toho, zda by takový fakultativní nástroj mohl zvýšit právní jistotu a podpořit přeshraniční obchod. Zda může podpořit přeshraniční obchod? To je složitá otázka. Za prvé je to otázka empirická a otázka, která se odkazuje na Eh, budoucnost, nikoli eh, na současný stav věcí a proto v její odpovědi budou určitá omezení z hlediska eh, možnosti to celé zhodnotit. Ale myslím si, že několik věcí už lze říci už nyní ehm, komise, když tvrdí, že takový fakultativní nástroj může výrazně přispět k vyřešení hospodářské krize, tedy te, téměř kolapsu trhu, tak to myslím, že taková očekávání e, jsou přehnaná, minimálně řečeno. Rozhodně fakultativní nástroj nebude řešením hospodářské krize. Ale jak už to tady zaznělo e, z úst paní Wallis, e, je to samozřejmě téma, nad nímž komise pracuje už velice dlouho a dokonce i parlament se tomu věnuje dlouho. A proto bychom se měli zabývat především strukturálními výhodami tohoto nástroje. Bylo by správné říci, že určité strukturní výhody pro jednotný trh lze očekávat, ač jsou do značné míry skromné, to se dá očekávat. V, v této chvíli eh, nemohu hodnotit data v tomto smyslu, ale určité výhody se očekávat dají. A je proto velice důležité zjistit toto. Když se diskutuje o výhodách, tak současně je také pravděpodobné, že, pravděpodob- že fakultativní nástroj nepřinese velké náklady, rozhodně nebude příliš nákladné. Já jsem například neslyšel, že by vídeňská prodejní umluva byla příliš nákladná. Jsou tady legislativní náklady, ale um, náklad implementační bude omezený a uh, v této souvislosti se dají očekávat náklady omezené, umírněné a můžeme říci asi tolik, e, že jedinou relativně malou výhodou e, by bylo tedy e, by byla právě tato pozitivní rovnováha. A existují empirické důvody, které se objevily v té diskuzi a v akademické diskuzi, ehm, kterou si možná tolik neuvědomujete, který říká, že jakmile ten fakultativní nástroj bude existovat, nebudou ho smluvní strany využívat, ale tady jde spíše o obecné Eh, doklady o tom, jak se budou eh, hospodářští aktéři chovat eh, a jakým způsobem se bude přistupovat k přeshraničním záležitostem Eh, tady eh, tam se objeví možnost, co pravděpodobně budou společnosti dělat. Tady možná nemáme přímé doklady, ale určitá precedenční rozhodnutí, kde bychom viděli, že například evropská společnost, která eh, se také setkala s určitým skepticismem. Tady vidíme, že některé podniky právě pro tento formát mají užití a to se týká velkých společností jako Porsche nebo eh, Strabag, další Prostě jde o velké společnosti, které si zvolili tento formát evropské společnosti. A zajímavé je, tak jak to zdůrazně odůvodněná zpráva, že jedním z důvodů, proč se takto rozhodly tyto společnosti, bylo, že chtějí dát svému podnikání evropskou imič, nebo alespoň postnárodní imič. Nechtějí být spojovány s jednou jedinou zemí, chtějí být vnímány jako podniky evropské. A Samozřejmě je také pravděpodobné, že podobná záležitost může platit také v otázce fakultativního nástroje ve smluvním právu. A obdobně některé společnosti mohou právě tento formát používat jakožto určitou známku kvality. Ehm, něco, co získá důvěru spotřebitelů v jejich služby nebo výrobky. A dále eh, Důležitá je otázka právní jistoty, eh, že tento eh, fakultativní nástroj přinese právní jistotu. Já myslím, že tomu tak bude nebo ne, je ve vašich rukou, v rukou evropských zákonodárců. Ono to záleží především na tom, do jaké míry se objeví jasné odpovědi Nejde ani tolik o normativní záležitost, tedy jak ta odpověď bude znít, ale zda to bude odpověď jasná. A pak se zcela jistě objeví řada otázek, kde je skutečně potřeba jasné odpovědi. Za prvé, rozsah působnosti co do osobní. Ta se to vztahuje na transakce mezi podniky, mezi podnikem a spotřebitelem a také mezi spotřebiteli. Tam to musí být naprosto jasno. Otázka právní způsobilosti, to je také eh, nutné ošetřit ve vnitrostátních právních úpravách a dále hmotně právní rozsah působnosti. Pokud tedy například tam bude zahrnuto také obecné právo smluvní plus některé specifické právo E, mluvní, e, jako například prodejní smlouvy, což je pravděpodobné. Pak otázka zní, zda se můžete stát součástí tohoto fakultativního nástroje i přesto, že máte třeba obecněji e, upravenou smlouvu, která není specificky regulována, dejme tomu jde o smlouvu distribuční a můžete poté se připojit jenom k té obecné části, anebo je možné se připojit k tomuto nástroji, pokud tam máte, dejme tomu, prodejní smlouvu. To je jedna z otázek, které bude nutné zodpovědět a zodpovědět velice jasně, protože jinak se řada eh, subjektů připojí, bude chtít připojit k nástroji, ale nebude to platné. A pak rozsah působnosti územně, zda to bude platit tedy jenom pro přeshraniční smluvní ujednání a nebo e, také ve vnitrostátních ujednáních. A pokud tak e, se e, rozhodneme, že to bude platit jenom v, tře, v přeshraničním styku, co když některá společnost bude chtít, aby toto bylo zahrnuto také ve vnitrostátních právních ústav, úpravách, jakým způsobem eh, tedy pak bude fungovat eh, právní Eh, eh, působnost Evropského soudního dvora v tomto smyslu na tyto záležitosti. A pak otázka tam, kde je jasná odpověď. Musíme tedy tuto jasnou odpověď mít ve všech těchto oblastech. Další potenciální zdroj pra- eh, nedostatku právní jistoty jsou mandatorní pravidla. Jaká mandatorní pravidla budou platit? zda eh, budou platit jenom eh, převládající eh, mandatorní pravidla nebo mezinárodní pravidla, což je nejpravděpodobnější, pokud vnímáme připojení se k nástroji jakožto variantu pro vyhnutí se kolezi práva a nebo zda to má být součástí Evro... Eh, vnitrostátní právní úpravy, tak jak je to v zelené knize, ono není zcela evidentní, že jedinými mandatorními pravidly budou eh, mezinárodní mandatorní pravidla. Nejde o normativní otázku, ty normativní otázky tady nepojednávám eh, o tom, jaká mandatorní pravidla mají platit, ale spíše by mělo být jasné smluvním stranám, když si nástroj zvolí, jaká rozhodná pravidla budou platit a jak se připojit k tomuto nástroji. Tam musí být také jasno, musí být jasný mechanismus Eh, musí být jasné, zda lze, se lze připojit jenom individuálně ve sjednaných věcech, a nebo zda bude jednotný postup, a to ať už pro podniky nebo jednotlivce, zda existuje nějaký eh, formální požadavek, kde eh, mohou členské státy svoji zvláštní žádost připojit. To všechno bude muset být také důsledně koordinováno s Římem 1. Další specifická otázka jak tady na to poukázal pan Naracis, poslanec Řecka, ono e, nestačí jenom právní úprava samotná. Máme třeba Vídeňskou umluvu a musíme se proto výslovně připojit eh, k takovému nástroji a tím pádem implicitně se eh, tedy vyvazujeme z Vídeňské prodejní umluvy. A dále si musíme zjistit, zda tedy rozsah působnosti těchto nástrojů se kreje nebo ne. Musíme vždycky uvažovat o právním základu. Tedy musíme mít jasný právní základ, protože jinak právě toto by bylo fatálním zdrojem právní nejistoty. A Samozřejmě z tohoto vyplývá řada složitých otázek, které tady nebudu pojednávat, na to bohužel není čas. A jak zmínil pan Klink, co se stane z hlediska výkladu jakým způsobem zaplnit mezery, když budou, eh, dejme tomu, mezery a jak to napojit do vnitrostátních právních úprav a jakým způsobem může reagovat soudní dvůr, zda bude realisticky schopen řešit odvolání související eh, s tímto fakultativním nástrojem, anebo zda eh, naš, nastala doba pro zahájení působnosti také právního tribunálu eh, první instance eh, v rámci soudního dvora. A já jsem také měl diskutovat eh, o přidané hodnotě na straně jedné a slabých stránkách. Přidaná hodnota a tyto záležitosti jsou normativní z povahy. Já tedy zmíním jenom několik aspektů a pokusím se je pojednat z různých úhlů pohledu. Jedna varianta, fakultativní nástroj by nepochybně eh, přispěl k utužení Unie. Eh, byl by to symbolický krok na cestě eh, k evropské kvalitě, posílil by evropskou občanskou sounáležitost. Ehm, takový nástroj, pokud tedy by byl zvolen ze strany smluvních stran, a to by působilo přímo i nepřímo, i v tom smyslu, že vnitrostátní soudy by tam, kde mohou eh, rozhodovat sami, mohou být inspirovány právě tímto fakultativním nástrojem. Eh, tato problematika se bude vyučovat na univerzitách a nová generace právníků eh, s ním bude důkladně seznámena. To je výhoda pro ty, kteří chtějí zintenzivňovat Unii, pokud jste naproti tomu zastánci, aby soukromé právo bylo naopak v gesti jednotlivých států státu bylo tedy eh, otázkou národního eh, zájmu, tak pak samozřejmě můžete být proti eh, takovému utužování Evropy, Unie. A dále vyvstává otázka úrovně ochrany. Ochrany na za prvé tedy z hlediska spotřebitelů, to už bylo zmíněno, komise tady zmínila, že bude vysoká úroveň ochrany spotřebitele, což v každém případě je pro spotřebitele výhodou. Na druhou stranu tady však také zaznělo, z zástupců komise, že tato vysoká úroveň ochrany nemůže být tou nejvyšší možnou úrovní, proto tedy spotřebitele z členských států, kteří se dnes těší nejvyšší úrovni ochrany, Eh, možná eh, část ze své ochrany ztratí. A Zároveň si musíme také uvědomovat, a to je záležitost eh, důležitá nejenom pro spotřebitelské organizace, ale obecně v akademické sféře, že tady zaznívají obavy, protože na jedné straně komise si žádá vysokou úroveň ochrany, na straně druhé se objevuje politická eh, potřeba mít určité nástroje, proto se vyskytují i obavy, že třeba politici budou chtít různě vyjednávat, smlouvat a budou ochotně přijmout nižší úroveň ochrany, aby eh, se dožili spíše politického úspěchu. A samozřejmě to bude v rukou těch politiků a eh, rozhodně eh, to stojí za zvážení. Kromě ochrany spotřebitele pak existuje také potenciální přínos fakultativního nástroje pro eh, malé podniky v kontraktech mezi podniky. Toto je součástí úkolu pro expertní skupinu a vzhledem k tomu, že k cílům patří také to, aby fakultativní nástroj e, byl užitečný rozhodně právě toto můžeme vnímat jako pozitivum, ačkoliv někdo to vnímá jako nebezpečí, protože podniky by měly e, stát na vlastních nohou. Ano, pokud e, si to tak budou přát, rozhodně se nemusí připojit k fakultativnímu nástroji nástroji. Riziko přes přílišné ochrany tam tedy není relevantní, eh, protože malé střední podniky se mohou rozhodnout eh, čistě podle svého uvážení. A eh, předposlední záležitost, který chci, kterou chci zmínit, je vztah k Vídeňské umluvě o mezinárodní koupi zboží. Mohu si dovolit jenom příklad. Zmínil jsem mm, také aspekt, že právě tato vídeňská úmluva E, nemusí být aplikovatelná, ale pokud si přečtete preambuly této úmluvy, e, zjistíte, že e, to variantou by byla užší spolupráce v soukromoprávních věcech. Samozřejmě tady funguje určitý izolacionismus, protože eh, tato, tento evropský nástroj by měl mít podobný rozsah jako Vídeňská umluva. Pokud by naopak měl být širší nebo do budoucna širší, pak eh, samozřejmě ten konflikt bude eh, zmírněn a eh, v této souvislosti by to byl argument pro fakultativní nástroj, ale vnímám to také jako další krok ve vývoji, který tedy začal již u Vídeňské úmluvy. A právě fakultativní nástroj by mohl sehrát modelovou úlohu v dalším modelování. Jak už to tady správně zaznělo. A na úplný závěr. Co by mohlo být výhodou fakultativního nástroje? pokud bychom to měli vnímat jako nástroj dobré kvality, pokud to bude nástroj dobré kvality, tak samozřejmě to by bylo výhodou a kdyby ta kvalita nástroje byla nízká, tak by to byla nevýhoda. Stejně tak, jaké pochybnosti o kvalitě sami o sobě celé věci neprospívají. Zároveň tady zaznělo také ze strany německých odborníků, německých novinářů, třeba ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, že Eh, často si komise zvolí nesprávné odborníky do expertní skupiny, že by bylo možné zlepšit složení tohoto týmu expertů. Ano, samozřejmě. A další aspekt kvality. Jak to tady také zaznělo, i pokud bude výsledek dobrý, eh, výsledek práce expertní skupiny, tak stejně mohou politici celou tuto práci zničit. Pro ty z vás, kdo se domníváte, že hlavním cílem je akademická kvalita fakultativního nástroje, samozřejmě toto je zdrojem obav. Na druhou stranu si můžeme také myslet, že právní nástroj EU se v žádném případě neobejde bez demokratické legitimity. obačnou situací Kdyby tam žádný demokratický vstup nebyl, by samozřejmě představovalo mnohem větší nebezpečí a představovalo by to také poměrně fatální slabou stránku takového nástroje. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za vaše úvahy a za vyváženou argumentaci. Já se omlouvám, ale teď budu muset být striktní s řečníky. Máme zde velký problém s časem a ještě bychom chtěli mít závěrem diskuzi. Omlouvám se, tak prosím, prosím, respektujte čas. Dalším řečníkem je Mark Frile, Frile a Society Davoka. Máte slovo. Paní předsedkyně, já budu hovořit francouzsky, když mám podklady anglicky. Já se pokusím já zareagovat co možná nejefektivněji na dvě otázky, které se týkají fakultativního nástroje. Lze, eh, můžeme tím zlepšit právní jistotu, můžeme tím posílit objem přeshraničních transakcí. Já zde zastupuji několik eh, francouzských eh, eh, komor advokátů, především komoru komerčních právníků a takovou studijní skupinu, která byla vytvořena ve Francii spolu se zástupci podnikatelů. A vycházíme z takového konstatování. Nesmíme zapomínat na to, že tady to je velice zvláštní konkrétní situace. Je to vlastně hm, Mm, taková šance eh, zde a na druhé straně eh, mm, to smluvní právo je eh, často něco, co je v podstatě omezeno na dané státy, tam ta praxe a ty regiony. A je pravda, že i mm, ty a že je to omezeno tedy na danou jurisdikci. Ty podmínky také jsou specifické. Jak řekla Christine Lagarde, francouzská ministrině, která i pracovala pro velkou americkou advokátní kanceláři, takže vlastně takový právní expert, právník toho ví velice málo, protože on je expert na svůj e, e, region, na svoje teritorium a jinde je pouhým turistou. To nesmíme zapomínat e, a musíme právě kvůli tomu si uvědomit, že máme problémy v Evropě. A právě proto evropské právo, smluvní právo, evropské smluvní právo se tak těžko rozvíjí. A druhá otázka, kterou třeba si položit. Smlouvy. No, to, tady přece jde o svobodu Eh, protože eh, eh, smluvní svoboda, to je základní princip. A proč nějak regulovat tu svobodu vůbec? Proč regulovat, omezovat tu svobodu? Tady je třeba si položit otázku, protože pokud budeme chtět příliš to regulovat, tak vytvoříme si daleko více překážek, než bychom si přáli. A poněvadž mám málo času, tak hned se budu zabývat takovou velice zajímavou otázkou, kterou jsme již tady i slyšeli, a to je eh, fakultativní nástroj eh, ve světle eh, spotřebního práva. Bylo nám řečeno, že to bude alternativní fakultativní nástroj, který je nezbytný, ale já mm, zde chci se podívat na to, zdali je nutné nebo ne mít fakultativní nástroj pro vztahy mezi podniky, to, čemu se říká B2B. A za druhé, pokud tento fakultativní nástroj by eh, měl vůbec nebo neměl eh, být eh, propojen se spotřebitelským právem. To jsou ty skutečné otázky. Takže to spotřebitelské právo, no to je právo na ochranu. To je právo, které máme, abychom chránili ty nejslabší smluvní strany. A smluvní právo na úrovni B2B je to totéž? Chceme tedy chránit někoho, kdo je slabší? Tedy jeden podnik vůči druhému podniku? Asi moc ne. A ve skutečnosti o co jde? Tady nejde. Problém není v tomto. Problém je, že chceme posílit přeshraniční vztahy a nechceme chránit někoho, kdo je údajně slabší. A proto ptám se, je třeba k tomu mít fakultativní nástroj, anebo ty podniky zcela přirozeně jsou schopny to dělat si sami s těmi svými parávníky, které mají. A zde je třeba postupovat pragmaticky, pokud skutečně chceme vůbec zjistit, do jaké míry eh, tento fakultativní nástroj je zajímavý v Evropě. V každodenním chodu takový podnik eh, eh, tento podnik, eh, když bude mít ten nástroj, bude to pro něj znamenat nižší náklady a menší eh, právní riziko a lepší přeshraniční transakce. A eh, podle našeho názoru, ale zatím to nevíme. Je třeba si to vyhodnotit. A to vyhodnocení situace nejenom bude vycházet z té komparativní studie těch základních právních systémů, které máme. Ne, my musíme vycházet ze skutečných příkladů z terénu, jak tam ty transakce probíhají. Já vezmu takový jeden příklad, ale je jich spousta. Podle mého názoru je třeba se inspirovat reálnými příklady. Takový jeden příklad. Taková transakce obchod mezi britským a francouzským podnikem kteří eh, třeba eh, uzavírají poradenskou smlouvu v oblasti inženýrství. Tedy od začátku až do konce té smlouvy zjistíme, že každá smluvní strana, i ta nejvíce sofistikovaná smluvní strana, i ty největší podniky ve Francii či v Británii, budou mít problémy budou mít problémy, protože každá, každý bude mít svoji představu, svoji metodu, bude tam chtět zakotvit své záruky, které eh, fungují v jeho právním řádu a zcela přirozeně si budou myslet, že to půjde i v tom druhém státě, ale najednou je to šok. Vlastně eh, při té první výměně názorů a když si předají ty návrhy smluv, tak to bude šok, protože francouz navrhne jednoduchou smlouvu, pár základních definic, koncepcí a implicitně se tam bude předpokládat řada věcí. Nemusí se to dávat na papír, protože tam všichni vědí ve Francii, jak vykládat smlouvu. to naši anglosaští přátelé přijdou s návrhem velice detailním, konkrétním, téměř nic tam nebude implicitního, všechno bude explicitního a nakonec se, se nedohodnou. A takže a kdyby šlo o plnění takové smlouvy, tak také i tam je to úplně nejasné. Takový francouzský konzultant třeba kromě té povinnosti, obecné povinnosti, bude mít třeba e, povinnost e, pro, poskytovat velice specifické inženýrské konzultační služby, kdežto, e, kdežto v tom anglosaském pojetí to nebude tak. Proč? Protože všechno tam je založeno na judikatuře a na principu dobré víry a podobně. Takže oni nebo třeba, eh, když eh, budou eh, si vyměňovat ty různé klauzule, třeba jak, se, jak tedy ukončit smlouvu, třeba force majeure, vyšší moc, takže ve Francii mm, třeba tam Eh, ta eh, vyšší moc se pojímá jinak než v Anglii a to si myslíme, že je to podobné, ale absolutně ne. Eh, vlastně v, v prvním případě dojde k, k pozastavení platnosti smlouvy, když zasáhne tato vyšší moc, než to v tom druhém systému tam dojde k ukončení smlouvy, takže takových praktických příkladů je hodně, nebo náhrada škody. Náhrada škody například tedy nepřímá náhrada škody, nepřímá, nepřímá kompenzace, to jsou zásadní věci. A tam ty koncepce jsou úplně odlišné. A nakonec eh, ten eh, výklad úplně bude jiný. Třeba ve Francii to bude výklad, eh, který půjde od obecného ke konkrétnímu, když to Britové tam, to, eh, eh, tam budou hledat identický precedent eh, a podle toho budou vykládat tu smlouvu. Takže to je vždycky šok. Bez ohledu na to, o jaké jde podniky, zdali velké podniky či malé střední podniky, i ty velké nadnárodní podniky, ty mají s tím velký problém, často více než ty malé. A my jako advokáti nebo poradci, my máme problém, protože my nejsme ani schopni zjistit, jak je to v té druhé zemi, protože je těžké nalézt experta a mm, ztrácíme spoustu času tedy takovými to dohady. Takže skutečně jsou zde reálné překážky mm, ve smluvním právu a budou ty překážky dále existovat, pokud něco v Evropě neuděláme. A abych to řekl, jde tedy, jak tedy, eh, eh, jak tedy zaplnit to vákuum, které existuje. A když se třeba podíváme na ten referenční rámec, to je obrovská práce, ano, ale když my jako advokáti nebo i podniky, tak eh, se na to podíváme, tak zjistíme, že se to vzdáluje Eh, eh, real, realitě, eh, třeba protože jak je to třeba s tou klauzulí, která se týká tedy těch škodlivých praktik, kterou mi vnučí britští přátelé, no tak u nás to neznáme. A jak bude to řešit takový referenční rámec? No nebude. Je třeba tedy mít fakultativní nástroj, v tom evropském slovním právu, tak abychom posílili právní jistotu. Ale tento fakultativní nástroj, ten bude akceptovaný eh, ze strany uživatelů, eh, tedy podniků především, pokud se eh, provede několik věcí. Za prvé, posouzení dopadu. Posouzení dopadu, které musí být dostatečně podrobné. Eh, bude to posouzený dopad jak na podniky, tak eh, na třeba i právníky, na mm, právní poradce, protože, jak jsem řekl, tady je spousta věcí, které musíme analyzovat. Potom metodika. Ehm, nestačí položit otázku eh, jednateli podniku, zajímá vás nějaký fakultativní nástroj Evropského smluvního práva? Ne. Co vám asi odpoví? On eh, žije svůj eh, každodenní život a když vy ho se zeptáte, co si o tom myslíte, tak nebude vědět protože je třeba tedy jít mm, za rámec takovýchto mm, obecných věcí a podívat se na to z pohledu každodenního chodu, každodenní praxe. Dále eh, musíme mít i takový nový, novátorský metodický přístup při takovém nástroji třeba dnes to eh, vidíme eh, třeba u těch multilaterálních různých eh, rámců či smluv, tam to tak je. Potom je třeba i definovat priority. Například. Velice dobře, paní předsedkyně, já se omlouvám. Ono už končím, říká řečník. Konstatujeme, že ano, velký problém to je otázka odpovědnosti. Ano, ale e, třeba vůbec to problém není, pokud ten problém vyřešíme obecně e, přes pojištění. A stručně řečeno, e, to je to, co jsem chtěl říct si, proč nás má zajímat takovýto fakultativní nástroj, ale za určitých podmínek. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní přejdeme na mm, e, rozsah a obsah takovéhoto e, fakultativního nástroje a slovo dostane Kristof Bush e, z, z Institutu evropských právních studií Univerzita Osnabrück. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové parlamentu, ve stručném příspěvku bych chtěl vám představit eh, různé eh, regulační možnosti týkající se eh, obsahu a rozsahu takovéhoto nástroje. Jinými slovy, budu se zabývat velice praktickými otázkami, jak takový nástroj skutečně by mohl vypadat. V zásadě zde máme tři možnosti regulace. To uvidíme na slajdu. První je to eh, osobní, eh, osobno, osobní rozsah, eh, geografický a hmotně právní. Takže je třeba vyřešit ten interface mezi jednotnými pravidly a fakultativním nástrojem a potom nezharmonizovanými eh, pravidly o vlastnictví, bezdůvodném obohacení, občanskoprávním deliktu a podobně. A dále, jak tedy ty smluvní strany potom budou v, v té interakci s tímto nástrojem. Já tedy mm, eh, se za, eh, nechám já se pouze tedy e, zaměřím na ten osobní rozsah. To znamená, kdo by mohl si zvolit tento nástroj, protože ve své zelené knize komise hovoří o dvou možnostech B2C a nebo B2C i B2B. Takže, anebo další možnost by bylo vůbec to neomezovat, to znamená, kdokoliv by si mohl zvolit tento nástroj. Když se podíváme na tu první alternativu, ano, takový evropský nástroj, který by byl e, pouze pro ty vztahy mezi právnickými osobami a fyzickými osobami, tím bychom vyřešili ty problémy přeshraničních transakcí na vnitřním trhu, to znamená, e, protože zde Zatím platí ta národní pravidla ochrany, ochrany, ochrany spotřebitele podle článku 6 e, nařízení Řím. Ale eh, pokud eh, tedy eh, ta kogentní pravidla té země původu již neplatí, tak by se neaplikovala, tak musíme mít nástroj, který zajistí vysokou ochranu. A tak, aby i podniky neobcházely, nemohly obcházet ta evropská pravidla a nemohly si vybírat pouze to, co se jim hodí z toho mm, nástroje. To by nebylo možné. Jinými slovy, aplikace článku 6 nařízení Řím 1 lze vyloučit pouze, pokud ten fakultativní nástroj, nástroj se zvolí ve své celistvosti. Celý se musí aplikovat. A nyní, když se podíváme na smlouvy B2B, určitě je zde otázka, zdali, ta, eh, zdali eh, eh, mm, když pro B2C je ta možnost volby, proč by nemohla být pro B2B? Někteří argumentují, že to není potřeba mezi podniky, protože zde již máme, eh, zde máme již eh, tu eh, umluvu, vídeňskou umluvu OSN o prodeji zboží, o kupních smlouvách na zboží. Takže zde pro ty podniky by to bylo atraktivní pouze, pokud by to dávalo určitou přidanou hodnotu k té zmíněné umluvě OSN. A to znamená dát to nejenom na prodej zboží, ale i třeba na e, služby, anebo e, by tam i e, spadaly oblasti, jako, které nespadají pod tu umluvu OSN. A také by byl ten nástroj atraktivní, pokud by byl specificky adaptován na elektronické obchodování, protože zatím elektronické obchodování neexistovalo, když se sepisovala ta umluva OSN. Dále, pokud by se aplikoval ten nástroj na oboje, oba typy smluvních eh, vztahů B2C, B2B, tak asi by to bylo atraktivní především pro ty podniky, které nabízí své výrobky nejenom, eh, nejenom tedy pod, ostatním podnikatelům, ale i třeba spotřebitelům a tedy obou eh, typům smluvních stran, což jsou třeba hm, prodej knih po internetu. Potom takové podniky by mohly používat tento nástroj jako jednotnou platformu pro oba typy trhu se kterými obchodují, obchodují. Takže proto je zde dobrý důvod, aby pole působnosti bylo široké, tedy postihovalo transakce B2B i B2C. Dále můžeme jít ještě o krok dále, poněvadž ty kategorie B2B a B2C ty nepokrývají všechny transakce na vnitřním trhu. Je zde rostoucí počet smluv mezi spotřebiteli C2C Eh, především online, jako máte eBay nebo Amazon, takže zde mezi sebou uzavírají transakce eh, fyzické osoby, spotřebitele. A další slide a to je eh, územní působnost a ty regulační alternativy, varianty. Zelená kniha komise řeší dvě alternativy. Alternativy přeshraniční smlouvy anebo oboje přeshraniční i vnitrostátní smluvní vztahy. Pokud hlavním účelem tohoto fakultativního nástroje je mm, propagovat rozvoj vnitřního trhu, tak lze skonstatovat či se domnívat, že tento nástroj, který by byl k dispozici pouze pro přeshraniční smlouvy, by měl stačit. Avšak takový omezený e, rámec by měl určité nevýhody. Jenom řeknu dvě nevýhody. Za prvé, bylo by nutné aplikovat jasná kritéria, abychom učinili rozdíl mezi tím, co je smlouva přeshraniční a čistě vnitrostátní. Teoreticky se to jeví jako jednoduché, ale v praxi by to mohlo být velice těžkopádné. Pokud ty příslušné parametry pro rozlišení těchto dvou kategorií smluv by bylo obvyklé bydliště spotřebitele nebo té druhé strany, eh, tak potom ten podnik, který by nabízel své výrobky přes e-shop, tak by eh, eh, musel musel e, zjistit tedy obvyklé bydliště toho potenciálního klienta, aby věděl, zda vůbec může ten nástroj použít. A to by bylo velice těžkopádné, jak pro elektronické obchodování, třeba pro ty mobilní služby. A vůbec i by zde byl problém s ochranou osobních údajů, e, protože ten spotřebitel, když se si stáhnout aplikaci na iPhone, tak proč by měl uvádět své obvyklé bydliště? A druhý, druhá nevýhoda, takový fakultativní nástroj, omezený pouze na přeshraniční smlouvy, tak může být potom by mohl být příliš úzký a neatraktivní tedy. To znamená, nepostihl by tu kritickou masu uživatelů a, a, proto by skončil neúspěchem ten podnik, který prodává výrobky na domácím i mezinárodním trhu, tak by musel potom používat dva modely smluv pro tyto dva typy e, trhu. Avšak na druhé straně, pokud by ten nástroj byl k dispozici jak pro ty smlouvy přeshraniční i vnitrostátní, tak by znamenal úspory, byl by efektivní pro ty podniky a tudíž by byl eh, populárnější. Dále, další slide a ten se týká hmotně právního věcného rozsahu. Eh, takže takový nástroj má především usnadnit elektronické obchodování, ale zde jsou určité zřejmé právní disciplíny, které by měly být také ošetřeny. Eh, za prvé eh, musíme tedy eh, mm, zde tedy aplikovat takový ten tripartitní, tripartitní test, abychom eh, definovali tyto oblasti, které by tam měly spadat. Podle mm, materiálu eh, komise, tak eh, v podstatě by měl být ten nástroj v souladu s příslušnými spotřebitelskými aky, to znamená před, předsmluvní informace poskytovány, potom ta otázka těch nekalých praktik či klauzulí a podobně, dodávky zboží, to by tam všechno mělo být. Když jde o kupní smlouvy, tak takový ten nástroj také by měl řešit otázky, které jsou jinak eh, upraveny v té umluvě eh, OSN. To je ten test eh, tedy druhý, který bychom museli aplikovat. Pokud by tam něco chybělo, to, co je upraveno v, v umluvě, v vídeňské umluvě, tak zde Eh, by to muselo být zaplněno. Tam by bylo vakuum, které by se muselo zaplnit, jinak by tam byla právní nejistota. A potom test eh, Řím 1. To znamená, ten nástroj by měl pokrývat všechny ty oblasti, které spadají pod eh, příslušné smluvní právo ve smyslu článku 12 na řízení Řím 1, protože jinak by to byl čistě mýtus. A teď poslední slide a jaká cesta dopředu. Takže to ten takový eh, test, tripartitní test. A zde na základě toho testu by komise mohla vytvořit eh, nástroj, který by se především zaměřoval na elektronické obchodování, ale nebyla by to eh, pouze oblast, která by byla příležitostí pro posilování vnitřního trhu, ale také vlastně by se e, vytvořil právní rámec pro nový trh, protože e, zde Eh, e-commerce, elektronické obchodování, nemá za sebou takové dlouhé historické tradice členských států. Takže tento typ obchodování v podstatě by mohl eh, začít vytvářet vlastní tradice, tedy čistě evropské tradice. A jak jsem řekl, měla by tam být sada eh, tedy základních podmínek pro Mm, tyto typy eh, přeshraničních transakcí a potom specifická pravidla pro elektronické obchodování by tam měly být a měli bychom začít pravidly, pravidly pro prodej zboží, pro eh, stahování třeba softwaru do mobilních telefonů a potom bychom tam měli eh, ošetřit další služby, jako třeba jsou ty zájezdy, pojišťovnické služby a podobně. Dále poslední bod, jak i řekl doktor Staudenmayer, a takové to elektronické obchodování, tento nástroj, by měl být především atraktivní pro spotřebitele, pokud ta jednotná smluvní práva by se skombinovala s mechanismem pro řešení sporu online. To by mohlo posílit důvěru spotřebitelů v nástroj a také i mm, by potom mm, mm, takový to modelový nástroj by byl takovou značkou kvality a i by to byl eh, způsob, jak zajistit lepší přístup eh, evropských občanů ke spravedlnosti. Děkuji, říká pan předseda, já se omlouvám, ale skutečně řečníci eh, nyní musí pospíchat. A dalším eh, je Martin Behar Tuše z Univerzity Paris Descartes, která bude hovořit o vztahu mezi hmotně právními pravidly a národního práva a tímto nástrojem, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já. Avoir cet instrument optionnel avec les takže já se podívám na ten vztah eh, tedy těchto hmotně právních eh, pravidel eh, s národním právem. Já velice rychle se podívám na vztah tohoto fakultativního nástroje s národním právem, ale nepůjde o ty imperativní mm, ustanovení, imperativní zákony vnitrostátního práva. Takže jde o to, že evropské právo eh, by eh, mělo eh, jednotně sladit tu možnosti volby nástroje, mělo by se zde upřesnit třeba ta forma, jak by měla ta obce, ta alternativa fungovat a také i měla by zde být pravidla, eh, která se týkají souhlasu eh, té smluvní strany s touto alternativou, především když jde o spotřebitele, který musí dát uvědomělý nebo vědomý souhlas. Eh, zde i bychom měli tedy upravovat tu způsobilost, eh, zvolit si tu alternativu. Dále ten, zdále eh, eh, jaký by byl vztah tohoto nástroje s těmi speciálními předpisy. Zde i ta kniha Komise říká, že to bude kompletní režim, ale otázka je, zda ten nástroj vůbec bude moci být takto ambiciozní a být úplný, protože zde Ehm, i ehm, máme určité smlouvy, které jsou specifické, které mají specifický eh, režim, ať jde prodej zboží či eh, služby. Možná, že ehm, to mm, třeba pro eh, vztahy B2C by ten nástroj stačil, ale u B2B tam ty vztahy jsou velice variabilní. Takže teď je otázka, třeba když máte takovou smlouvu, která má zvláštní režim, tam asi by se ten nástroj nemohl použít. Tady by mohl vzniknout vakuum, protože protože zde e, e, sice e, i se hovoří o tom, že i tento nástroj by měl ošetřovat ty různé specifické, speciální režimy. Já se tedy ptám, stali za této hypotézy bychom měli se snažit nějak sladit Eh, ten vnitrostátní právní předpisy eh, s tím obecným režimem eh, fakultativního nástroje. Já si myslím, že zatím to řešení, které se zde nabízí, není příliš uspokojivé. Zde ten fakultativní nástroj bude užitečný pouze, pokud bude kompletní, ale asi, pokud bude i poskytovat ty možnosti pro ty speciální režimy smluvních vztahů. A takže Eh, takže zde zatím mm, nyní mm, bychom měli se podívat na to, jaký bude vztah s těmi imperativními, tedy kogentními předpisy vnitrostátního právního řádu. To jsou tedy eh, ty, které spadají pod mm, takzvaný princip mm, eh, obecného pořádku. To je něco, co je zcela zásadní tedy pro ten stát. To znamená, že jsou to předpisy, které se vždy tam respektují a eh, kdy se vylučují třeba různé tedy cizí Eh, právní řády, které by se jinak aplikovaly. To jsou tedy imperativní předpisy. Takže teď je otázka, eh, zda vůbec by bylo možné tím nástrojem vyloučit tedy ty eh, imperativní kogentní předpisy členského státu, protože zde každý členský stát má svůj, svoje vlastní uspořádání svého systému, takže jsou zde určité předpisy, které, nebo zákony, které nelze vyloučit z aplikace. A tady mm, mm, si myslím, že by bylo třeba nalézt řešení tohoto rizika. Zde je takové riziko, že třeba e, ty subjekty by se snažili obcházet ty e, kogentní předpisy toho daného členského státu. Třeba když by vznikla nerovnováha mezi smluvními stranami, tak ta silná strana by mohla vnutit ten fakultativní rámec, e, nástroj, aby se vyhnuli těm kogentním předpisům toho daného státu. A zde mm, ale i když sam, třeba eh, u pracovně právních smluv, to je velice citlivá oblast, pracovní právo je citlivá oblast, eh, tak, tak eh, tam asi by to vůbec nešlo. Potom je otázka, a to jsme viděli několikrát ve spotřebitelském právu, nelze vyloučit, že takový mm, podnik se bude snažit vnutit ten nástroj spotřebiteli, aby se vyhnul nějakým předpisům, které by dávaly lepší ochranu spotřebiteli. A zde bychom měli se snažit zminimalizovat to riziko, což již jsme vlastně učinili, protože v Evropě máme dost vysokou míru harmonizace. A dále třeba ve vztazích B2B. Zde máme obchodní právo, ale i zde ne všechny podniky jsou na stejné mocenské úrovni, třeba když jde o distribuční smlouvy, nebo když jsou to ty velké, tedy velkoodběratele a Eh, nebo velkou obchody, hypermarkety a jejich dodavatele podobně. Dále existuje úplně opačné riziko a to je, že třeba by některé ty kogentní předpisy mohly obcházet zase naopak eh, ten volitelný eh, nástroj a mohly by tedy být povinné ty kogentní vnitrostátní předpisy bez ohledu vůbec na ten volitelný nástroj. Například Například v oblasti, pokud jde o kvalifikaci občanskoprávního deliktu, například ve Francii, když eh, někdo náhle přeruší obchodní eh, vztahy, tak eh, zde to je považováno za občanskoprávní delikt v našich zákonech. A teď se ptám, zda by to tak platilo, i kdyby si ty smluvní strany zvolily volitelný nástroj, tento, tento evropský nástroj. Za druhé, druhá cesta spočívala by v tom, že Mm, ta třetí strana eh, by měla autonomní eh, právo, eh, tedy se domáhat těch kogentních předpisů. A potom, jak je ten vztah s trestním právem. Třeba za některé ty delikty někde se ukladají trestně právní sankce a samozřejmě těmto trestně právním sankcím se nelze vyhnout. A zde by mohlo být riziko, že mm, třeba mm, ty státy, které by si nepřáli, aby jejich kogentní předpisy byly obcházeny, tak by e, je třeba ty porušování těch kogentních předpisů napojili na trestě právní sankce, protože těm se vyhnout nelze. Zde e, tedy jsem řekla, že mm, existují různá rizika a první řešení asi by bylo přijmout e, fakultativní nástroj na vysoké úrovni ochrany slabé smluvní strany, to znamená tak, aby zde neexistovaly mm, kogentní předpisy těch členských států, které by byly striktnější v té ochraně. Je třeba tedy, aby zde byla vysoká evropská ochrana. Potom eh, ale na druhé straně zde riziko, že třeba kdyby byl příliš protekcionářský tento nástroj, tak by ho radši podniky nepoužívaly. Musí být ten nástroj akceptovatelný pro trh. Dále hm, je třeba také i eh, adaptovat, uspůsobit eh, tu ochranu podle toho, o jaké kategorie osob půjde. Eh, je třeba chránit tedy ty slabé smluvní strany, ale jsou tam rozdíly. Máte fyzické osoby, klasického spotřebitele a nebo třeba malého podnikatele. To jsou dvě kategorie. To je třeba odlišit. Eh, I když říkáme, že ten nástroj by měl zakotvovat vysokou míru ochrany, tak to nevyřeší všechny problémy, i když hodně jich to vyřeší. Další eh, ještě mm, řešení bychom měli prostudovat. A to výjimečně eh, dát kompetenci eh, tomu eh, právnímu řádu toho členského státu, jehož vlastně právo si zvolili, že nebudou aplikovat a ten by prověřil, zdali náhodou nedošlo ke zneužití dominantního postavení té silnější strany. Tady možná tím bychom nastolili ten lepší, vyváženější vztah mezi tímto nástrojem a těmi kognitními předpisy daného státu. Dále další, třetí řešení by mohlo být, eh, budu muset, teď už poslední věta říká, paní řečnice. Dále mm, i možná by bylo mm, možné vyloučit, eh, bylo by to možné vyřešit tak, že ten volitelný nástroj by byl vyloučen z aplikace pouze eh, ve smyslu, jak by to eh, bylo zakotveno v tomto nástroji. Paní předsedkyně říká, že je to velice těžké, protože naši tlumočníci nás budou muset opustit v jednu hodinu a prosím stručně, protože jinak nebudeme mít žádnou diskuzi. Uh, next to Je mi líto naším dalším řečním Kem Monika Jigilska, soudkyně z arbitrážního soudu v Katovicích. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych se ráda zaměřila na vztah mezi fakultativním nástrojem a mezinárodním právem soukromým. Tuto záležitost tady již zmínilo několik mých předřečníků, proto se to pokusím schrnout a zároveň pokázat na některé specifické aspekty. Teď tady budu znít možná trošku jako ďáblův advokát. My akademici si libujeme v mezinárodním právu soukromém vzhledem k tomu, že je náročné, sofistikované a dává prostor celé řadě myšletím, tím co soudcům eh, se v tom tolik nelíbí, vzhledem k tomu, že většinou ten případ komplikuje, je to časově náročné a samozřejmě jednoduché případy se nedařilo vyřešit krátkodobě, vzhledem k tomu, že se musí hledat, zároveň je potřeba se seznámit eh, s tímto právem a tak dále. A za takových okolností, to jsou otázky, kterých si můžeme všimnout především v oblasti mezinárodního práva soukromého v souvislosti s Římem 1, a to nejenom článek 3 a 4, ale týká se to také článku 4, pardon, 6, ještě také 11, 4, eh, který se eh, vztahuje Eh, na Lex Fori eh, spotřebitelských smluv. Pak si také musíme uvědomit specifické domácí přípravy, člá, případy článek 3.4, eh, případy EU a Eh, jak už tady zaznělo, také eh, nesmíme zapomínat na mezinárodní mandatorní pravidla v článku 9. Máme také eh, právo volby práva v některých směrnicích, například ve směrnici o prodeji zboží nebo prodej na dálku. Toto jsou také kolizní normy, které fungují na bázi stejného mechanismu jako článek 6 nařízení Řím, a také je najdem v pravidlech mezinárodní práva soukromého, eh, třeba v tom eh, německém a podobně. Eh, pokud musí běžný soudce věc rozsoudit, vůbec zní otázka, zda vůbec takové věci se před soudem vyskytují. Bude vz, velmi obtížné zjistit, které právo je právem rozhodným. A ten fakultativní nástroj by mohl být velmi dobrým řešením, pokud je kom, bude komplexním jednotným souborem pravidel, ale k dosažení takového výsledku musíme velice obezřetně formulovat pravidla eh, mezinárodního práva soukromovně obsažené, aby to fungovalo takovým způsobem, že soudce se nebude muset obracet k mezinárodnímu právu soukromému, ale vystačí si s fakultativním nástrojem jako takovým. Také jsme už zaslechli eh, záležitosti týkající se rozsahu působnosti toho nástroje z hlediska eh, eh, subjektivního, hmotného a územního rozsahu působnosti. Všechny tyto aspekty se budou odrážet v mezinárodním právu soukromém, ať už jde o smlouvy mezi podniky, mezi podniky institucem a jednotlivcem nebo mezi eh, jednotlivci. Zároveň bude možné je aplikovat také na čistě domácí smluvní ujednání a všechny tyto záležitosti je nutné, eh, se musí odrazit také ve všech aspektech mezinárodního práva sou, soukromého. Také si musíte uvědomit, jaká je povaha fakultativního nástroje. Bude to 28. režim a nebo e, vnitrostátní režim, ke kterému se můžeme, ale nemusíme e, připojit, nebo je to nějaký druhý e, národní režim. E, můžeme tedy zvolit fakultativní nástroj, a pak si můžeme rozhodnout, Eh, nebo ponechat na objektivních okolnostech, eh, podle, které právo bude právem rozhodným v dané věci. A dále povaha rozhodované věci nás vede k dvěma možnostem volba eh, ve smyslu pravidel mezinárodního práva soukromého. A tam si myslím, že by to bylo lepší řešení, ale v takovém případě si musíme Eh, klást otázku, zda je taková volba platná, jaká je koncepce stran a zda je taková volba spravedlivá. Máme třeba klauzuly o volbě práva ve smlouvě, ve standardních smluvních ujednáních, pak zní otázka, zda můžeme ověřit, eh, zda je taková volba spravedlivá v souvislosti s běžným postupem při volbě práva. A další možností e, je situace, kdy nejde o volbu práva. Já si dovolím využít termínu z římského nařízení. Je to nová reference, nový odkaz pouze fakultativní nástroj zařadíme do smlouvy, ale znamená to, že mezinárodní právo soukromé třeba ještě nebylo aplikováno a my musíme nalézt, podle jaké, jaké právo bude právem rozhodným. Ehm, proto to asi není nejlepší řešení. V každém případě by mohlo být praktické, pokud se chceme eh, vyhnout tedy eh, širšímu užití mezinárodního práva soukromého. A samozřejmě vznikají také problémy eh, právních mezer a jakým způsobem se podaří je zaplnit. Tam se musíme uchýlit k mezinárodnímu právu soukromému. Já si myslím, že ty nástroje musí být tak komplexní, aby tedy neumožňovaly eh, příliš velký počet aspektů, které by eh, tam nebyly zařazeny. A musíme zvažovat také ustanovení mezinárodní práva soukromého, tak jak existuje, jak už jsem na poukázala. A poslední věc, kterou chci říci, je, jakým způsobem se to osvědčí v praxi. Pokud dejme tomu já takzvaně kliknu na e, nějaký knoflík a podepíši, e, dejme tomu, fakultativní nástroj. Co to v praxi pro mě znamená? Já tak učiním, předpokládám e, ve své vlastní jazykové verzi, že se tedy k tomu přihlásím. Ale co když, co to v praxi bude přinášet? Představme si, že já to eh, tedy schválím v polské jazykové mutaci, budu tedy eh, volit eh, polské právo in toto, takzvaně, nebo zvolím jenom ten nástroj, jenom ten fakultativní nástroj, ale v které jazykové mutaci a jaké budou dopady, konsekvence takového uh, rozhodnutí. Znamená to, že se bude aplikovat polská cesta interpretace takového fakultativního nástroje a související polská judikatura. Já si myslím, že tyto záležitosti musí být jasně ošetřeny v tom fakultativním nástroji a pak obecná ustanovení. Kdo je bude vykládat, a pokud, dejme tomu, něco bude ponecháno Evropskému soudnímu dvoru, jak se bude stavět k čistě vnitrostátním případům, kde bylo rozhodnuto aplikovat fakultativní nástroj. Bude existovat dvojí výklad? A nebo využijeme Vídeňskou úmluvu pro autonomní výklad, ale to samozřejmě bude mít své dopady také na legislativu vnitrostátní. Tolik eh, jenom ty nejdůležitější body, na které chci poukázat. Eh, nesnažím se nalézt odpovědi na tyto otázky. Pouze chci zdůraznit, že právě tato témata, témata eh, veřejného i mezinárodního práva soukromého musí být důkladně ošetřena, a to ošetřena důkladně a včas, aby tedy soudce e, se nemusel uchylovat k pravidlům mezinárodního práva soukromého a mohl použít fakultativní nástroj. Jedině tak bude nástroj efektivní. Děkuji mnohokrát a nyní nakonec Eva Line z Britského institutu mezinárodního a komparativního práva. Prosím. Já se budu také věnovat pravidlu mezinárodního práva soukromého, ale Zaměřím se na to ve světle regulatorních voleb. Regulatorní volby jsou různé. Můžeme ten fakultativní nástroj vnímat jako, že existuje na úrovni těch, dalš, těch ostatních eh, právních úprav. Může to být takzvaný 28. režim eh, v, v optice Říma 1, anebo to můžete vnímat jako alternativu k vnitrostátní právní úpravě a bude tedy na úrovni stejné jako národní úprava smluvního práva bude tedy existovat na stejné úrovni ten, eh, to jednotné evropské smluvní právo a samozřejmě bude tam také sehrávat určitou úlohu Vídeňská umluva. Ať už bude zvolen kterýkoliv z těchto modelů, eh, musíme zvážit další faktory co do dopadu na mezinárodní právo soukromé. Vždycky z hlediska to optinu nebo optautu musíte zvažovat eh, tyto záležitosti s politiky v rámci EU a mimo EU, zda to budete aplikovat na podniky nebo smlouvy mezi podniky a jednotlivci. No mezi jednotlivci musíte se vždycky zaměřovat na ochranu slabší smluvní strany. Já jenom zmíním některé aspekty, které budou aktuální, když zvolíte tu, ne, kterou, když to zvolíte formou jakožto 28. režimu, musíte mít kolizní normy, třeba podle eh, nařízení Říma 1 vznikne problém s článkem 6, to už jsme slyšeli, taková volba by byla omezená ehm, třeba v konkrétních případech jako potřebitelské smlouvy. Pak eh, máme článek 9, eh, tedy převládající mandatorní ustanovení, pak vzniknou problémy s článkem 3 odstavec 3 a také Eh, problém de passage, pokud eh, tedy zvolíte eh, fakultativní nástroj pro některé aspekty, zatímco se budete řídit jinak v dalších aspektech smluvního ujednání. Otázka tedy zní, jakým způsobem pak postupovat, když jste už provedli volbu práva Eh, budete se snažit eh, zaplnit, bude to lex forii, anebo to bude tedy základ obvyklého eh, sídla, nebo budeme vycházet z článku Říma 1 pak otázka, když se uzavírá smlouva se stranou z třetího státu, jakou úlohu tam se hraje jurisdikce třetí země a jak budou hodnoceny kolizní normy, které třeba nemusí být tím třetím státem uznány. Můžete se snažit nalézt řešení a vyloučíte tedy omezení Říma 1, například aplikovatelnost článek 6 odstavec 2 nebo nařízení Řím 1 článek 3.3. To by přineslo dopady na další ustanovení, jako například článek 11 eh, nařízení Řím 1 a vznikl by problém při uzavírání mluvních ujednání s eh, subjektem z třetí země a pak bude problém například ve spotřebě spotřebitelských věcech, jakým způsobem bude nahlíženo na tuto problematiku země a potenciálně vznikne méně problémů, pokud budeme fakultativní nástroj vnímat jakožto druhý režim, tedy paralelní režim eh, podobný eh, vnitrostátnímu smluvnímu právu. Můžete to skombinovat s mechanismem přímé aplikovatelnosti anebo nepřímé uplatnitelnosti, tedy ten nástroj bude k dispozici tam, kde e, soukromoprávní ujednání vede třeba e, k uplatnění práva jiného státu, podobně jako vídeňské umluvy. Ta přímá aplikovatelnost může vyvolat e, problém. Intrakomunitárně to bude fungovat, ale v souvislosti se třetími státy se to osvědčit nemusí. Problém také vzniká z hlediska kritérií, podle nich se spouští přímá uplatnitelnost, za to bude obvyklé místo to eh, obyklé sídlo nebo další eh, faktory. Pokud toto vnímáte jakožto režim nepřímé aplikovatelnosti, tak fakultativní nástroj bude k dispozici smluvním stranám eh, za předpokladu, že bude platit vnitrostátní ujednání pro smluvní právo a také mezinárodní právo soukromé. Můžete se uchýlit také k Římu 1, pokud tam budou mezery, bude existovat už právo rozhodné, které může eh, tyto mezery zaplnit. Co se týče omezení volby práva podle článku 6 odstavce 2, volba fakultativního nástroje samotná nebude volbou práva, nebudete tedy tato ustanovení na tuto volbu eh, aplikovat. Pokud však ale zvolíte vnitrostátní eh, režim, v němž bude opční režim zakomponován. Článek 6 odstavec 2 bude i nadále relevantní, ale zároveň platí, že eh, nezbavíte spotřebitele ochrany eh, jeho domovského státu, pokud bude fakultativní nástroj zakomponován do vnitrostátního systému každého členského státu. Každý vnitrostátní systém tedy umožní odchýlit se od eh, prvního smluvního režimu tím, že bude mm, existovat tedy tento tento fakultativní nástroj. Stejně to tak platí pro článek 3 odstavec 3 a vztah mezi státy můžeme aplikovat článek 6 odstavec 2 a e, snížit počet problémů v souvislosti s uznáváním rozsudků. E, vztahujícím se k fakultativnímu nástroji. Co se týče opt-inu a opt-outu, pokud chceme aplikovat tento nástroj v domácím eh, prostředí, bylo by vhodné, aby vycházel na, z mechanismu opt-inu, že se tedy přihlásíme k tomuto mechanismu, protože jinak bychom neočekávali, že by tam neplatilo vnitrostátní právo eh, a pro kvalitu by bylo obecně eh, sledovat mechanismu výslovného přihlášení se k tomuto systému, ale tady mohou vzniknout problémy v souvislosti s Vídeňskou umluvou smlouvou. Pokud eh, se přihlásíte k tomuto fakultativnímu nástroji, znamená to, že tím se zároveň odhlašujete z eh, Vídeňské umluvy, pak eh, vyvstává otázka reziduální aplikace Vídeňské umluvy. A co se týče interakce s pravidly soudní působnosti, mohou vzniknout problémy více, pokud by to bylo 28. režimem, pokud se proto zvolíte z hlediska volby práva, eh, tak eh, právě takovýto režim by představoval také výlučnou eh, volbu na základě dohody soudu. Eh, soud by musel být seznámen komplexně s tímto mechanismem a obecně také platí, že fakultativní nástroj by měl také dopady na aplikaci článku 5 odstavec 1 nařízení Brusel 1 a co se týče uznání a vymáhání, jak jsem už uvedla, pokud je nástroj e, zvolen, jakožto právo rozhodne e, v souvislosti s ujednáními e, se subjekty z třetích zemí, mohou být problémy s uznáním, ale bude jich méně, než když toto zvolíte jako paralelní režim, druhý režim. Obecně řečeno, koncepce druhého režimu má možná méně nevýhod z úhlu pohledu mezinárodního práva soukromého, vyvstávají však zásadní otázky jakým způsobem to konstruovat, zda eh, to bude přímo nebo nepřímo aplikovatelné a v kterých věcech. Děkuji. Děkuji mnohokrát a mohu se jenom omluvit, že jste museli spěchat, nicméně výměna zkušeností pro nás byla nesmírně užitečná. Eh, pokud se rozhodneme pro fakultativní režim, bylo eh, tedy důležité, jaké varianty se naskytají a eh, samozřejmě nejenom právní, ale také politické volby, které budou aktuální. Jak vidíte, nám prakticky došel čas, ale jak jsme také už řekli, Nabízíme všem pozvání na oběd kuloárech a doufám, že diskuse tam bude neformálně pokračovat, protože jsem přesvědčena, že to platí o mých kolezích tady v parlamentu. Chceme utvářet dobré pracovní vztahy s kolegy z národních parlamentů, spolupracovat s nimi eh, a dlouhodobě eh, tedy utvářet tento pracovní vztah. Proto vás zvu všechny na oběd a nakonec dám slovo ještě panu Lénovi. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, Jano. A já, mě již v podstatě nezbývá nic jiného, než vám všem poděkovat, jak kolegům a kolegyním z národních parlamentů, tak kolegům z Evropského parlamentu a rovněž expertům. Myslím si, že jsme se dnes vyslechli celou řadu velice cených informací a že to bylo velice nápomocné pro další rozvoj fakultativního nástroje. Bohužel na závěr vám musí říct něco politování hodného. Právě jsem se dozvěděl, že paní komisařka Redingová se bohužel nemůže dostavit, protože schůze komise stále ještě trvá. A právě i věci, které se týkají portfolia paní Redingové, jsou na pořadu jednání, takže bohužel nebude moci se dostavit. Ještě jednou vám všem děkuji, přeji vám dobrou chuť a dobrou cestu do svých domovů.